Bonjour euh, tout le monde. Dobrý den, dámy a pánové. Nejprve musíme přijmout pořad jednání. Máme zde dvě změny. První se týká situace eh, v pásmu Gazy a izraelského pondělního zásahu proti humanitární flotile, která plula směrem ke Gaze. Víte, že minulém týdnu řada členů našeho výboru, včetně mne, vycestoval cestoval po Izraeli a pásmu Gazy v rámci společné delegace s výbory AFED a, a výbor pro rozpočet. Myslím, že je důležité, aby náš výbor mohl přeskoumat nedávné, nedávné události ve světle také toho, co jsme my zjistili v terénu, jaké jsme tam měli kontakty v minulém týdnu. Proto bych ráda navrhla, abychom připojili další bod na dnešní pořadné, který se týká nedávného vývoje v rámci humanitární krizi v pásmu Gazy. Zástupce agentury UNVRA v Bruselu, pan Matias Buršár, je připraven nás informovat o nejnovějším vývoji. Tento bod by mohl proběhnout eh, po hlasování. Eh, druhá změna programu se týká interpelací. Mám, obdrželi jsme dvě otázky k zodpovězení pro komise. Já navrhuji, abychom je nadnesli hned po výměně názorů s radou ohledně revize eh, dohody z Kotonu. Přijímáte tyto změny? Má někdo námitky nebo připomínky k navrženému pořadu dne a k těmto navrženým změnám? Ne, takže pořad je přijat. Dovolte, abych nyní přivítala našeho eh, kolegu zvoleného za eh, kandidátku zelených Modestáku a člena a členku výboru pro rozvoj UTE, tedy tyto členy UTE Kesky, UVE Kerkeric a UTE Hop a jejich asistenty, kteří se účastní našeho dnešního zasedání v rámci jejich studijní návštěvy Belgie. Vítejte mezi námi. Má komise pro nás nějaká sdělení? Nyní tedy zahájíme výměnu názoru s panem komisařem Píbalksem. Je nám potěšením přivítat zde pana komisaře Andrese Píbalkse, komisaře pověřeného rozvojem eh, pro výměnu názoru k strukturovanému eh, pro tedy strukturovaný dialog o legislativním programu, pracovním programu Komise pro 2011. Ovšem, než se posuneme do tohoto bodu, ráda bych vezvala pana komisaře Pibalksa, aby se účastnil eh, malé, malého slavnostního tedy předání petice. Vážený pane komisaři, možná víte, že jakožto předsedkyně výboru pro rozvoj jsem byla skontaktována zástupci eh, některých eh, zemědělských organizací z Afriky a také evropskými neziskovkami, které podporují. Předali mi petice, které se týkají významu integrovat eh, místní organizace zemědělců do politik podpory zemědělství v zemích jihu. Některé z těchto neziskových organizací jsou dnes mezi námi, já jim dám na pár minut slovo, aby nám vysvětlili svůj postup, svoji žádost. Dávám tady slovo paní Virginie Pisort eh, z SOS FEL, SOS Hlad a pan, panu Salifovi Sisokovi eh, z Národní koordinace eh, zemědělských organizací v Mali. Takže paní Virginie Pisortová, máte slovo na tři minuty. Máte slovo, pardon, pane. Eh, děkuji, já jsem, že budu zastupit paní Pisortovou a pana Sisoko, kteří se ještě snaží zakreditovat se pro vstup do Evropského parlamentu. Je tam nějaký problém s badžem. Takže, vážená paní předsedkyně, děkuji vám, že jste eh, nás pozvala do vašeho výboru. No, zastupujeme tedy řadu evropských eh, organizací, jsou zastupeny země jako Česká republika, Polsko, Francie, Německo, Španělsko, Lucembursko, samozřejmě Belgie. Organizace z těchto zemí tedy se připojily k organizacím zemědělců v Africe, se kterým spolupracujeme, abychom eh, eh, žádali po komisi, aby to, co formuloval ve svém sdělení ohledně potravinové bezpečnosti, a zejména pokud je o zapojení občanské společnosti a zemědělských eh, organizací do provádění této politiky, Evropské unie, tedy toto nové sdělení nás potěšilo a jménem organizací zemědělců, se kterými spolupracujeme, jsme všem sformulovali um, určité body, které se týkají zavádění této nové politiky či jo, osy politik. První naše doporučení by se týkalo skutečného přidružení či skutečné spolupráce s organizacemi zemědělce, zemědělců. Eh, vystoupím také jménem pana eh, Sisoko, který vypracoval ehm, určitý text, který chtěl přednést a ve výboru stále ještě eh, u akreditačních pracovníků, takže to přečtu za něj. Vážený pane komisaři, děkuji, že jste na, nás přijal. Jsem z Mali, zastupuji Západoafrická organizace zemědělců. Návrhy, se kterými dnes vystupují evropské nevládní organizace, jsou návrhy, které byly vlastně sformulovány organizacemi zemědělců u nás již dávno. E, je to již dávno, co organizace zeměděl, zemědělců, e, jakožto primární aktéři v sektoru zemědělství, se účastní na definování a provádění politik podpory zemědělství v našich zemích. Také je to již dlouho, co Evropská komise říká, že se připojí k aktérům e, občanské společnosti zemí jihu, aby konkretizovala své závazky. Jsem rád, že komise znovu zopakovala eh, tuto věc ve svém nedávném sdělení a že to bylo stvrzeno také Evropskou radou. Je ovšem třeba říci, že přímo v terénu eh, to zatím ještě podle toho nevypadá. Jako příklad bych uvedl nedávné eh, provádění potravinového, potravinové facility u nás. 30 milionů bylo investováno do informační kampaně o výživě a další část potom přišla ze Světové banky, nebyly ovšem vůbec konzultovány organizace zemědělců a dopady na uh, posilování výrobní kapacity, proční kapacity naší země byly zanedbatelné. Je tady čas přistoupit ke skutkům. Spolu s uh, evropskými nevládními organizacemi činíme konkrétní doporučení. Zorganizujeme Organizujeme eh, příští týden zorganizujeme příští týden schůzku mezi vašimi zástupci, zástupci našich organizací západoafrických zemědělců a dohodněme se na přesných eh, podmínkách toho, jak budou naše eh, organizace zapojeny do provádění politiky podpory zemědělství v zemích jihu. Víte, že v západní Africe máme zemědělskou politiku jak na regionální úrovni, tak na úrovni eh, celé řady zemí. Zemědělci jsou zorganizováni a mají zkušenosti s účastí na politickém rozhodování, které se jich týká. Pusme se tedy do práce a iniciujeme společně, zahajeme společně tuto spolupráci. tak, aby se ta spolupráce, kterou si jedni i druzí přejeme očekáváme, rychle konkretizovala. Protože vážení, vážený pane komisaři, eh, cílu vaší politiky podpory zemědělství v zemích jihu není možné dosáhnout bez účasti zemědělců samých. Děkuji. Děkuji mnohokrát za toto důležité sdělení a nyní tedy předáme petici panu komisaři Pibalksovi. il faut prendre en considération leurs <clears throat> observations et revendications. Bylo by vhodné zohlednit eh, připomínky a doporučení, která právě zazněla. A nyní tedy přistoupíme k výměně názoru s panem komisařem Pibalksem, jde o strukturovaný dialog o politických a legislativních prioritách komise pro rok 2011. pan Léne, který předsedá konferenci předsedů výborů, vyzval výbory, aby vedli strukturovaný eh, jednoletý dialog. Máme tedy příležitost identifikovat eh, určitý omezený počet politických legislativních eh, iniciativ, které jsou klíčové a máme potom sdělit jejich seznam panu Lenemu. Zúraznuju, že bychom se měli zaměřit na legislativní a pracovní program komise na rok 2011, nikoli pro 2010, který byl zveřejněn 31. března 2010. Cílem této diskuse s panem komisařem je jednak dát mu možnost eh, informovat nás o, svých, o některých svých záměrech pro 2011 a nám potom umožnit eh, podílet se trochu na plánování eh, činnosti pro 2011 tím, že budeme indikovat některé naše priority a eh, případné mezery, které shledáváme v programu navrženém komisí. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení dámy a pánové poslanci, dámy a pánové je to už 50 let od navázání prvních vztahů mezi evropskými společenstvími a rozvojovými zeměmi. Eh, tak to bylo eh, zakotveno v našich původních římských smlouvách. Je to už 50 eh, let, kdy Afriku zachvátila vlna osvobozeneckých hnutí. A byla to Afrika, která ožila a byla daleko živější než dnes. A je to víc než 40 let od zprávy Světové banky, která jako poprvé navrhla eh, jako rozvojový cíl 0,7 hrubého domácího důchodu. Do roku 1975 se eh, podařilo z čeho dosáhnout. Ale rok 2010 bude významným rokem rozvoje rozvoj v Africe. Jak jsem řekl na slyšení v tomto výboru, naš eh, naše pomoc během mého mandátu má skutečně eh, docílit významných změn během následujících pěti let. Já chci uzavřít politické spojenectví s tímto výborem, poněvadž je to otázka prestiže, tato rozvál, pomoc pro nás všechny. Rozvoj, to je reflexe evropských společných a sdílených hodnot. Já jsem svoji vizi detailně rozpracoval ve svém dopise z minulého týdne a existují tři základní důvody, eh, proč si myslím, že jsme schopni dosáhnout změn. Rok 2000 je po mně rokem příležitosti. První příležitost pro nás bude nový rámec rozvojové politiky podle Lisabonské smlouvy snižování chudoby a dlouhodobém eh, horizontu její zcela totální potření, to je oficiální cíl Lisabonské smlouvy. Rámec proto, abychom na polovinu snížili světovou chudobu, známe už z cílů milénia a já jsem přesvědčen, že tyto cíle jsou dosažitelné, pokud budeme dostatečně politicky odvážní. Podařilo se nám dosáhnout už určitého pokroku, ale eh, pozitivní eh, signál je poměrně eh, znehodnocován tím, že zhruba 1,4 miliardy lidí nadále žije v chudobě. My a mm, také Spojené národy jsme se zavázali eh, k zvyšování pomoci. Evropané se angažují a skutečně se dá říct, že rozvoj podporuje také naše obyvatelstvo. Eh, toto úsilí se nijak nezmenšilo ani v období hospodářské krize. Já chci dále toto podporovat jak v Bruselu, tak také všude po Evropě. Dodržování slibů to není nic eh, jednoduchého, ale přesto zůstávají naše cíle důležité a platné. Existují dlouhodobé problémy, jako třeba eh, klimatické změny a já si myslím, že je také v našem zájmu, abychom pomáhali. Je to nejen náš morální závazek, ale je to také eh, v zájmu celého světa. Já chci, aby pomoc byla úspěšná a chci docílit toho, aby každé euro, které utratíme na rozvojové pomoci, mm, dosahovalo výsledků chceme, aby každé euro eh, pomohlo například k růstu a zaměstnanosti v rozvojovém světě. My se musíme soustředovat na oblasti, eh, kde skutečně mohou být prospěšné, které mohou vyvolat katalytický efekt v rozvoji společnosti, infrastruktury, zaměstnanosti, bezpečnosti potravin a vzdělávání. Také chceme držet sliby a zamýšlet se nad tím, jak by naše rozvojová pomoc mohla být efektivnější. Sdílíme tuto odpovědnost mezi komisí a 27 členskými zeměmi a to nám umožňuje být efektivnější. E, chci pokračovat a vypracovat jednotnou strategii pomoci pro každou, jedno, evropskou strategii pro každou zemi, které pomáháme. Také je důležité, aby naše pomoc byla konzistentní. Může totiž mít velký efekt. Například růst o 1% v HDP je daleko víc, daleko cenější než eh, dary ve stejné hodnotě. Lisabonská smlouva nám dává nástroje k tomu, abychom naděje mohli proměnit v reálná očekávání. Dává nám to také naději pro zvládnutí problému chudoby a splnění cílu milénia. Chceme, abychom byli efektivnější prostřednictvím koordinace a chceme zase také to, aby naše politika nebyla eh, škodlivá, eh, pokud se týče očekávání konzistentní politiky. Eh, druhý důvod k optimismu jsou naše partnerství s Afrikou. My máme partnerství s Africkou unii, což je něco unikátního. Je to rámec, který přesahuje rámec dárcovství. Je to rámec partnerství pro dosahování cílu milénia investice, růst a zaměstnanost. Naše vztahy přesahují rozměr rozvojové pomoci. Jde také o mír, eh, bezpečnost, lidská práva a daně. Pomoc by měla být katalyzátorem, která, který napomůže eh, k dobrému řízení tamnějších států a respektování lidských práv. Bez toho může být pomoc zbytečná a někdy dokonce eh, kontraproduktivní, zejména v zemích, které mají dostatek vlastních nerostných zdrojů. Třetí důvod, proč eh, máme šanci dosáhnout změn, je trvalé udržitelný rozvoj. Klimatické změny patří k největším výzvám této generace. Dále rozvojový svět a zejména subsaharská Afrika by měla být podle očekávání OSN jedním z hlavních zdrojů růstu světové populace. A takovýto růst těch nejméně rozvinutých zemí, to je obrovské obrovská výzva v podobě eh, nebezpečí zvýšených emisí CO2. Proto je třeba zejména podporovat eh, dalšími financemi eh, ekologicky šetrný rozvoj. A toto skýtá také mnoho příležitostí k růstu. Eh, zejména je třeba si uvědomit, že mnohé, mnohé oblasti v rozvojovém světě jsou vhodné pro rozvoj eh, obnovitelných zdrojů energie, slunečních, vodních, eh, větrných a tak dále. Také v mnohých částech Afriky je možné Eh, udržitelným způsobem produkovat biopaliva, například na nevyužívané zemědělské půdě. Evropské rozvojové fondy mohou podpořit tento rozvoj udržitelné energetiky a můžeme se tedy opírat o závěry kodaňské smlouvy a to nám všechno může dát velkou výhodu. A můžeme to také vytvořit jakousi ochranu zeď mezi rozvojovými zeměmi a volatilitou trhu s ropou. Evropsko-africké partnerství by mělo vést k tomu, že každé africké město bude mít dostatek elektřiny. V sdělení o klimatických změnách a rozvoji. Na tom spolupracuji s paní komisařkou Hedegaard a budeme to mít hotovo na podzim letošního roku. Čili to jsou naše cíle. Dámy a pánové, chtěl bych vám ještě říci o konkrétních iniciativách, kromě těchto klimaticko-změnových iniciativ, o nich jsem právě hovořil. Především máme 12-bodový akční plán na podporu cílu milénia, který schválila komise v Dubnu. To je takový nástin evropských pozic na summit OSN, který proběhne v září. My se budeme snažit, aby Evropa mohla se ujmout vedoucí role a aby toto bylo široce podporováno. My jsme také zkoušeli různé myšlenky s přáteli a partnery v Africe, Karibské oblasti, Jižní Americe a v dalších oblastech. Eh, brzy budeme mít eh, setkání v Addis. A také jsem se účastnil na podobném setkání před týdnem. A také máme určité naděje, že naše myšlenky budou potvrzeny na červnovém summitu. Vytvoří se tak jakási páteř dalšího rozvoje na summitu G8 a G7 v Kanadě. Já se budu snažit o rozvíjení eh, partnerství mezi EU a Afrikou. Eh, v listopadu letošního roku vypracujeme eh, akční plán pro naši spolupráci. Ovšem nejde jenom o to. Partnerství mezi Evropou a Afrikou je vlastně eh, tématem také samitu eh, největší ekonomik světa a bude se tam hovořit o pomoci eh, v hodnotě kolem 1,5 miliardy euro. Jsou to prvky, od kterých se bude odvíjet sdělení o revizi naší společné strategie vůči Africe, který, kterou zveřejníme později v tomto roce. Budeme se soustředit na možnosti ještě lepšího využívání nových externích příležitostí vyplývajících z Lisabonské smlouvy a z existence eh, naší externí služby. Budu o tom uvažovat spolu s Barankou Eštnovou. Je to totiž eh, příležitost abychom eh, dosahovali cílů, pokud se týče změňování chudoby. Pomoc proti chudobě to je skutečně nejlepší způsob, jak bojovat proti terorismu, za bezpečnost, za lidská práva, za good governments a za příležitosti pro ekonomický a obchodní růst. Musíme nicméně zajistit to, aby mnohé prvky naší strategie externích vztahů šly konzistentním směrem a aby celá Evropská unie spolupracovala. Já zahájím práci v této oblasti dvěma společnými sděleními s baronkou Eštnovou o konzistentnosti externích vztahů EU a o rozvojové strategii pro celou Afriku a Afganistán. Nebude jistě eh, překvapením, že budeme implementovat eh, naše plány a budeme se zabývat zejména zeměmi, které jsou křehčí a jsou na tom hůře. Musíme zajistit především to, aby pomoc investovaná do těchto zemí skutečně měla efekt a aby produkovala hodnoty. V této souvislosti v druhé polovině příští, eh, letošního roku zveřejním zelenou knihu o rozpočtové pomoci. Eh, to je náš oblíbený instrument eh, v minulých letech. Tak to je možné, aby partneři vzali za své, své tedy naše společné cíle pro rozvoj. Národní financování je v tomto důležité. Já očekávám eh, debatu v této oblasti a eh, doufám, že tento eh, nástroj se stane součástí našeho nového rozvojového paradigmatu. To mě vede k závěru. My jsme vstoupili do nové éry rozvojové pomoci a to přináší potřebu, abychom se znovu zamysleli nad svým vlastním rozvojovým konsensem v Evropě v průběhu roku 2011. Rozvojová politika musí být přizpůsobena novým realitám. Některé země eh, po světě byly těžce zasaženy finanční, potravinovou a palivovou krizi. A toto vyvíjí tlak na veřejné finance. My potřebujeme novou rozvojovou politiku která tomu bude přizpůsobena a to si bude žádat nový konsensus v Evropě, včetně Evropského parlamentu a členských zemí. Potřebujeme rozvoj pomoci, která bude hodná nového desetiletí. E, snížení chudoby na polovinu, e, v dohledné době je reálný výhled. Nicméně je to výzva a proto já chci už teď začít s přípravou politiky pro novou dekádu rozvoje. Thank you very much for this. Děkuji mnohokrát za toto expoze a nyní dám slovo našim poslancům. Pan Berman nejprve. How fast, Chair. Thank you. Thank you very much, Commissioner, for being... Děkuji mnohokrát, pane komisaři, děkuji za to, že jste mezi nás přišel a za vaše kvalitní vystoupení. Uvedl jste, že rozvoj musí být a je prioritou pro všechny z nás. Možná pro všechny z nás v tomto sále, ale ne pro všechny v členských zemích. Itálie přispívá jenom 0,01 HDP na rozvojové politiky ale také země, které mají už dlouhou tradici rozvojové pomoci. V těchto zemích se ozývají hlasy, které by si přáli zmenšit podíl vydávaný, a to výrazně, na rozvojovou pomoc. Například liberálové v Holandsku chtějí o 50 snížit rozpočet na rozvojovou pomoc v Nizozemsku. Je to boj, který my eh, za náš výbor a vy za komisi shledáváme obtížnou bitvou. Je obtížné v ní zvítězit. Jak eh, dosáhnout například závazné dohody, aby eh, alespoň 0,7 HDP bylo vydáváno? Byl bych rád, kdybyste nám sdělil, zda jsou nějaké možnosti, jak by komise mohla nastolit cestu směrem k závazné dohodě v rámci EU tak aby všichni dodržovali to stanovené procento 0,7 HDP, k čemu jsme se všichni před několika lety zavázali, ale zjevně nedodržujeme své vlastní sliby. Pane komisaři, kromě finančního problému bych rád viděl rozvoj jako Matiasen, jde o, podle něj o postupný rozvoj svobod. Minulý týden jsem stejně jako vy navštívil Etiopii Volby v této zemi zdaleka neplnily mezinárodní standardy, dokonce v některých letech ani evropské právo. Ale Etiopie je důležitou zemí v Africe. Všem podle zásad realpolitiky čekáme od Etiopie více než třeba od země jako je Guinea-Bissau, protože potřebujeme Etiopii v africkém rohu jako jednu z posledních zemí v tom, stabilních zemí v tomto regionu. Ale rozvojová politika žádá, by měla žádat více než reál politiku, více než pouze snižování chudoby, jakkoliv důležité to je. Požado, měla by požadovat i postupné rozšiřování svobod i v zemi, jako je Etiopie. Svobody naplnit svůj lidský potenciál, svobodu přístupu k informacím, což je velký problém v této zemi, svobodu zvolit si svoji vlastní vládu bez jakýchkoliv potíží. Bez takových potíží, které tam dnes jsou. Dále kvalitní zpráva řízení, good governance, jak jste sám uváděl. A byl bych rád, kdybyste trošku více objasnil tu odpovědnost, kterou nesete v rámci EEAS, tedy Evropské diplomatické služby, protože ten návrh, tak jak stále ještě dnes vypadá, eh, tak já v něm nevidím, já to v něm nevidím eh, zakotveno dostatečně jasně, tak jak bych si přál, tedy vaši odpovědnost jakožto komisaře za naplnění plného významu rozvoje nejenom jako eh, svobody nebo práva nemít hlad a, a nebýt ve násilí, ale také právo na plný osobní rozvoj. Já se bojím, že v tomto koncepčním politickém návrhu priority pro rozvoj se trvají pouze v říše realpolitiky a nebudou se přibližovat tomu cíli, které jsem uvedla, že by byl optimální pro rozvojovou politiku. Hovoříte o novém paradigmatu, o nové éře, voláte po ní. Hovoříte-li o vztahu mezi EU a Afrikou, možná je na čase zrušit pojetí AKT, je to pojetí postkoloniální. 50 let poté, co většina z těchto zemí získala nezávislost, je na čase zrušit toto pojetí AKT, které je založeno na bolestné historii. Je to, jak jsem řekl, pojetí postkoloniální. Potřebujeme vztahy a koncepty pojetí, které jsou zaměřeny do budoucna ehm, pro vztahy se zeměmi, které jsou chudší než naše země, země s nízkými příjmy, středními příjmy. Potřebujeme s ním spolupracovat v celém světě, ale AKT je pouze prodloužením již prošlého pojetí, zastaralého pojetí a zapomenuté minulosti. <laughs> Děkuji, Michael, že jsi mi napověděl, že je dobře, když sedíš vedle mě. Poprosím všechny, říká předsedkyně, kdo požádal o slovo, aby se omezili na dvě minuty. Pane Görenci, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto eh, výsadu, že já jsem první, na koho se vztahují dvě minuty pouze. Rád bych zmínil tři věci pro pana komisaře, kterému děkuji za jeho skvělé vystoupení. A chci zmínit také jeho vůli posunout věci ku předu. Budu trošku provokovat. Řekl jste, že chceme změnit situace. Já nevím, zda není určitý rozdíl, změna v tom, co bylo oznámeno a v tom, co skutečně se provádí nebo se chystá. Oznámeno bylo 0,7%. A musím říct, že příslip 0,7% Eh, to, že to není plněno, to není jenom to není jenom o tom, že lidé neplní své slipy, ale také, že oslabilo euro proti dolaru. Již komise vyhodnotila dopady této věci. Eh, další věc eh, je oznámení zrušení dluhu, což je ovšem jenom jsou takové potěmkinové vesnice, Eh, musím říci, že eh, Nizozemsko není jediná země, která pomyšlí na snížení rozpočtu pro rozvojovou pomoc. To tež platí pro Španělsko. A podobná diskuse se, myslím, vede i v jiných velkých zemích Evropské unie. Což mě vede k tomu, abych se vás také tázal na nový evropský koncensus ve věci rozvoje. Máme tady tento evropský koncensus z roku 2005, všechny členské země Evropské unie se do toho zapojily na základě dokumentu, který byl vyjednán vašim předchůdcem. Myslím si, že tento základ je dobrý a dobrý výhled eh, toho, co je třeba dělat do budoucna. Co považujete za nutné, eh, pokud je o revizi tohoto základu, jsou zde nějaké základní klíčové prvky, o kterých eh, by se vedla eh, diskuse, to by mě opravdu zajímalo. Měli bychom to s vámi projednat. Dále finanční potřeby. Nezávisle na neochotě a také hospodářských a rozpočtových problémech, s kterými se musí vyrovnávat naše země, myslím, že musíme pomýšlet na všechny typy financování, tak abychom naplnili své přísliby. Je to eh, sektor, který také může být. Eh, je tady jeden sektor, který, na který se může snadno zapomenout, a to je eh, AIDS. Máme mm, samozřejmě celosvětový boj proti AIDS, malárii, tuberkulóze, ale Evropa by neměla zaostávat, tak abychom globálně celosvětově měli dostatečné prostředky. Jde o to, že potřebujeme vícero Ehm, věřitelů a víme, že američané často eh, podmiňují svoje eh, příspěvky tím, kolik eh, zaplatí Evropané. Takže hm, američané tedy obvykle to postupují a proto si myslím, že i v této věci Evropa je jaksi přirozeným lídrem pro tuto oblast. A konečně Několikrát jste se zmiňoval o Lisabonské smlouvě, o tom, že vstoupila v platnost a o vašich vztazích s bankou Ešnovou. Z mého hlediska um, Evropská služba pro vnější činnost je užitečná do té míry, kdy hledá synergie mezi různými aktéry evropské politiky. Můžete nám v této fázi říci, do jaké míry ostatní složky které vstupují nebo mají dopad přímo či nepřímo na rozvojovou pomoc, vám mohou jaksi bránit. Vaše zkušenost za těch pět měsíců, vaše zkušenosti komisaře pro tu oblast eh, svědčí o tom, že můžete být plně spokojena, nebo jsou věci, které, eh, které vám vadí, protože pokud vám něco vadí, můžeme se k vám připojit a bojovat za to, aby se to změnilo. Děkuji a slovo má není pan Cashman na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaře. Já bych začal konstatováním, že musíme s vámi spolupracovat, jinak rozvoj a všechny hodnoty, eh, které chceme dosáhnout rozvojem, padnou. To není práce jen tak sama pro sebe, prostě musíme spolupracovat. Mě vždycky zajímaly výsledky kotony, ale o tom budeme eh, diskutovat jindy. Ale já chci říci, že já v žádném případě nespochybňuji eh, vaši oddanost otázce eh, lidských práv, občanských práv, občanských svobod, včetně tady bojování proti AIDS a podobně. Eh, já bych chtěl, abychom měli mechanismy, které by se daly eh, používat v zemích, kde nedochází k pokroku. Musíme jim říci, že prostě neexistuje hierarchie lidských práv. Ty nelze vnucovat, ty jsou univerzální a ty jsou jednoduše a prostě eh, v genetické výbavě těchto zemí, ale je třeba je podporovat. Malawi, Uganda, Kenya a tak dále prostě oni, když mají ekonomické problémy, když mají chudobu, tak eh, hledají obětní beránky. Eh, já bych se rád zeptal eh, nebo požádal, abyste ještě zkoumal, jaké jiné iniciativy můžeme využít na podporu lidských práv a občanských svobod. Protože udržitelná lidská práva jsou stejně důležitá jako eh, udržitelná rozvojová ekonomická politika. Je třeba bránit lidská práva, nevnucovat je. Jinak eh, chci poděkovat, eh, jak vám leží na srdci rozvojové cíle milénia. My to podporujeme taky akční plán vítáme. Evropská unie se skutečně musí ujmout vůči role, ale já musím říci, že eh, pokud eh, slyším, jaká je pozice eh, rady k rozvoje politice, tím nejsem nadšený. Je to takové nejasné, chabé, rozplizlé. Takže jsme rádi, že vy se k tomu stavíte jinak. Jinak ta myšlenka zrušit AKT, eh, no to je, je taková nějaká myšlenka, možná, že nás skutečně svazuje s nějakou tou koloniální minulostí, ale je to čerstvá, zajímavá myšlenka, my si to budeme muset ještě vydiskutovat mezi sebou. Ale chci říci, že eh, pokud máme ekonomickou krizi a globální krizi, nemá naprosto smysl zdávat se našich závazků nebo my prostě eh, my nežádáme země, aby investovali někam miliardy, ale prostě jenom určité procentíčko HDP, tedy i když eh, mají tedy hospodářské potíže, no tak eh, pořád je to stejné procento. My jednoduše a prostě Eh, nemůžeme to dělat jako Groucho Marx jednoduše a prostě vyhlásit principy a pak je změnit, pak se nám nehodí. Děkuji mnohokrát. Dávám slovo také na pár minut. Eh, respektive vezmu se také slovo na pár minut. Hovořil jste o koherentnosti různých eh, vnějších politik. Náš výbor spolu s výborem pro rybolov společně pořádá 22. června seminář a pozvali jsme nezávislého experta, který vyhodnotil eh, eh, různé politiky a dohody, které máme. Provedli tedy nezávislé vyhodnocení. Přizvali jsme tyto experty na společné slyšení, které dnes s paní Fragou. Když jsem navštívila pásmo Gazy, tak tam bylo velmi nepříjemné překvapení pro mě, když jsem zjistila, že DG Mar brání tomu, aby tito odborníci přišli na naše zasedání. A je prý nevhodné, abychom zvali nezávislého experta či experty, kteří vyhodnotili tuto dohodu. Takže mohla bych vás požádat, pane komisaře, abyste do toho vnesl pořádek. Já si myslím, že je naprosto neuvěřitelné, že ehm, DG pro námořní politiku by nám mělo bránit ve vyslyšení nezávislého experta, který provedl vyhodnocení situace v oblasti rybolovu. Je toto transparentnost? Je toto známka dobré spolupráce mezi institucemi? Není to jaksi způsob, jak kontrolovat tok informací? Pokud DG Mare chce ovládat tok informací. Možná je to proto, že by se mohlo ukázat, že koherentnost v rámci mezi tady politikou, rybolovou a politikou rozvojovou žádná není. Je to velice důležitá věc a já nemohu akceptovat, aby nám někdo bránil v pozvání nezávislého experta na naše slyšení. To je tady první věc, kterou jsem vám chtěla říci. Moje druhá otázka v dopisu, který jste mi zaslal, a mohu jedině souhlasit s tím, co tam říkáte, že totiž eh, pomoc EU eh, e rozvojem zemím by měla pomoci zapojit eh, občany těchto zemí tak, aby vlastně byli schopni sami financovat svůj rozvoj. Když se podívám například na situaci v Zambii, tak nemohu říci, že bychom tam postupovali právě takto. Evropská investiční banka investovala, myslím, 48 milionů dolarů do měděna, měděného dolu v Kopami, který patří Blenkoru s ústředím v Zugu ve Švýcarsku. A, e, e, Mopany je ta, ten provoz je řízen e, z, britských, z jednobritského ostrova. A postupuje se, se tam při té těžbě ta technologie tedy používá kyselinu, eh, je tam celá řada nehod. Daňový režim je takový, že jenom 1, něco procenta eh, vydělku jde na zambijský, do zambijské státní pokladny, přestože tam dochází ke znečišťování vody, přestože ti lidé pracují v velmi zlých pracovních podmínkách. A eh, co tedy učiníte s tím, aby ty toky peněžních prostředků reálně odpovídaly stanoveným cílům a principům. A moje otázka poslední se bude týkat eh, Evropské služby pro vnější činnost. Vy jste ve svém dopise hovořil o tom, že si přejete eh, integrovanou eh, evropskou strategii pro vnější vztahy s africkým rohem, rozvoj, bezpečnost, piráctví, právní stát. Já si myslím, že to je zcela v souhlase s názorem našeho výboru a zajímalo by mne, zda toto je jaksi prekurzor, předchůdce toho, co si přejete zavést, zda tedy určitou počáteční fázi by dělal EAS a další fáze by potom byly na vás. Takže zatím vás poprosím, abyste odpověděli na dotazy, které zazněly a potom bude následovat další kolo. Děkuji, já se pokusím odpovědět stručně. Rozvojová pomoc. Eh, já myslím, že abychom měli to závaznou eh, dohodu na 0,7%, je třeba eh, učinit nějaké kroky. Je třeba doložit, že to skutečně je důležité je třeba bojovat proti veškerým pokusům o omezování prostředků na rozvojovou pomoci a nebude k ním docházet, pokud skutečně dokážeme doložit, že eh, tato věc pomáhá. Například eh, nová vláda ve Velké Británii ehm, přišla de facto eh, s pozitivním konceptem a oni jsou totiž přesvědčeni, že rozvá pomoc má svůj smysl. Nebo třeba můžeme se bavit o Švédsku, kde e, došlo k personálním změnám, protože byli ostatní lidé, kteří prostě toto nechápali. A my skutečně musíme na evropské úrovni e, demonstrovat a na úrovni členských zemí, že skutečně to má smysl, poněvadž 0,7% nebo 0,33% národního důchodu u nových zemí, to zase není tak strašná zátěž. To eh, vám, eh, pokud nemáte v pořádku rozpočet, tak toto vám nepomůže. Čili eh, my potřebujeme, aby se debatovalo otevřeně o tom 0,7, poněvadž to opravdu je významnou součástí a ovlivňuje to naši zahraniční politiku, protože pokud o to budeme ustupovat, tak opravdu e, ztratíme na prestiži zahraniční politice. No, můžeme tedy přejít k závaznějšímu mechanismu. Já myslím, že je příliš brzy o tom, o tom eh, debatovat. Já bych eh, prostě nerad, kdybychom z toho dělali nějaký evropský zákon. Pokud tady budeme mít konsenzus, tak by to pomohlo, ale je třeba nejdříve tento konsenzus budovat. Myslím, že Itálie to je obtížný případ, ale eh, prostě ten příslip do roku 2015 tady je, takže by se měla připojit také k dalším členským zemím, které to berou vážně já jsem opatrně optimisticky. Eh, my teď momentálně jsme na tom eh, s evropskými financemi špatně, ale myslím, že to zvládneme. Pokud se Etiopie týče, eh, mír a reální politika. Já myslím, že to přesahuje rámec zahraniční služby. Nebylo to vždy, nebyli jsme vždy konsistentní v oblasti lidských práv, zejména v radě to tak nebylo. Čili ty potíže, kterým eh, čelíme, to se netýká naší zahraniční služby, to není jenom tedy eh, naše reál politika. Eh, spíš bychom řekli, že některé členské země se mm, nechovaly příliš jasně strategicky, ale já myslím, že my teď budeme formulovat nové Eh, strategické dokumenty a já myslím, že to by mělo zajistit eh, konsistentnost, to znamená, že demokracie a lidská práva by měla být zakotvená všude. A pokud to neřekneme jasně, nestanovíme jasně, tak budeme mít potíže všichni. A není to zahraniční služba, kdo by snad nějak vnucoval nebo řídil rozvojovou politiku. Čili skutečně to přesahuje rámec zahraniční politiky. A já myslím, že v Etiopii jste skutečně rozvedli vynikající, odvedli vynikající práci, bylo to obtížné, ale má to skutečně význam. Eh, ono se to vyvíjí. Čili v zemích, jako je Etiopie, tam opravdu eh, se musíme shodnout na nějakém dalším postupu i ve věcech, kde nejsme spokojeni, protože to je náš spojenec. Pokud se týče AKT, tak to je vlastně o tom, aby se země rozvíjely sami. Ano, samozřejmě má to určité historické konotace. Ale je opravdu třeba, aby se ty země rozvíjely sami. A pokud bychom rušili AKT, tak já myslím, že to, je, to by mohlo vytvořit eh, jakési nedorozumění. Prostě mohlo by to působit, jako my jsme vás vytvořili, my vás teďka rušíme. To, to by nešlo. Uh, E, smyslem je vlastně to, zamyslet se nad tím, jakou roli hraje AKT na rámec politického dialogu. Čili e, já myslím, že e, tady bychom to neměli směšovat s jinými věcmi, ale o AKT já musím říct, že tady se opravdu nezhodujeme my, to je prostě jejich koncepce a my bychom neměli se snažit to rušit ani eh, vyzavit dohodě z Kotonu. Čili tady skutečně eh, je třeba vnímat to, že je to svým způsobem i citlivý bod. Eh, to, co se ptal Charles Guns, revize. Konsenzus je určitě dobré východisko, ale prostě ta naše účinnost pomoci nebyla úplně dobrá a ani teda ten cíl 0,7 nebyl zcela dosažen. My chceme tedy konsenzus, eh, aby byl trošku závaznější a aby měl větší vliv. Eh, samozřejmě je to vynikající dokument, bohužel nefunguje, o to tady jde. My budeme nadále prosazovat 0,7 a pokud se týče globálního fondu, já myslím, že s ním spolupracujeme velice kvalitně. Já myslím, že ono se to bude soustředovat také na horizontální pohled, nejenom vertikální. Externí akce, kdo tady může na pomoci, já myslím, parlament určitě. Váš dozor nad celým tímto procesem je naprosto zásadního charakteru, poněvadž Eh, jakmile se dosáhne dohody a parlament na tom pracuje, eh, tak eh, to bude ten správný začátek. A jestliže se to podaří, tak to bude transparentní, bude to přijatelné pro občanskou společnost a tak dále. Pokud to nebude transparentní proces, tak to nejspíš nepovede k dobrým výsledkům. Eh, prostě ta naše externí akce, mm, tam jde o to, aby to bylo skutečně taková vlajková, ale takový eh, příklad excelence. A tady potřebujeme skutečně kvalitu a transparentnost. Já si myslím, že baronka Eštnová, eh, ona je přesvědčena, že to dokáže, i když samozřejmě to bude chvíli trvat. Čili já myslím, že zajímejte se o to, je to velice užitečné. Eh, k Michaelu Kašnovi o těch práv, to skutečně to práva musí být základem. Tam je samozřejmě otázka, jak to vnímáme. Opravdu nejsou nějaká primární a sekundární lidská práva, ale skutečně eh, jde o to, abychom měli společné chápání. Jestli tedy hovoříme o tom, že jedna strana jsou lidská práva, druhá strana je moc, to asi nejde. Eh, já však víte, jak to vypadá v naší společnosti. A já si myslím, že v rozvojové politice se musíme dívat na naši vlastní společnost. Eh, prostě musíme mít její podporu pro naši eh, rozvojovou politiku. A jestliže budeme dělat něco, co je proti chápání lidských práv, tak to už jsme vlastně zkrachovali. My víme, jestliže, jestliže tady víme, že dochází k porušování lidských práv v některých zemích, tak to by mělo mít dopady do své politiky. Ale tady proto je třeba vést politický dialog a revize dohod z Kotonu se na to bude eh, ještě více zaměřovat. Je to dvousměrný proces, protože my jsme pokročili a eh, my jsme na tom pracujeme hodně dlouho, a na druhé straně je třeba tady otevřít možnost, aby se o tom mohlo diskutovat. Já jsem přesvědčen, že jsme schopni toho dosáhnout, ale potřebujeme konzistentnost. Rozová pozice rady. Já myslím, že ten návrh je skutečně dobrý a myslíme, že bude poměrně eh, silný. Nyní tedy Eh, rada to diskutuje. Není to tak, že by se rada eh, stahovala. Eh, občas se objevují požadavky, aby Rada pro rozvoj se sloučila s radou finančních ministrů, ale já si myslím, že tam skutečně to odlání je. Jak si Eh, de facto stahování se, ne, ne, tak to 40 let, 40 let na tom právě z toho se nemůžeme stáhnout. My skutečně eh, musíme mít eh, tuto širší koncepci, která bude pokračovat dál. Pokud se týče hm, té expertní otázky paní předsedkyně, já jsem si to neuvědomil, já myslím, že to je skutečně ostuda. Já myslím, že tam experta určitě budeme mít, protože Eh, jestliže někdo je expert a eh, de facto říká něco, co se nám možná nelíbí, tak eh, určitě je dobře, že to říká, nebude nějak za to pronásledován a já to budu ctít. To je zásada a základ demokracie. Čili já myslím, že z DGMR to skutečně budeme projednávat. Já, já to prostě nadnesu. Ne, to opravdu tak to nejde, to by byla ostuda. To je téměř neuvěřitelné. Dále, investice v Zambii. Skutečně bychom měli být velmi konsistentní a já se na to zaměřím. Nám se podařilo eh, eh, rozvinout eh, docela silnou spolupráci s externím servisem a to je vlastně, to jsou ty offshoreové záležitosti. No. Já myslím, že to jsou investice, bez kterých by nám bylo lépe. Takže já myslím, že se tomu musíme více věnovat a měli bychom mít užší spolupráci mezi delegacemi Evropské unie a externím servisem. A opravdu je třeba, abychom spolupracovali, nehrožovali eh, politické cíle. Pokud se týče nelegálních finančních toků, eh, to, se, to je všechno ve vývoji a my nadále budeme bojovat proti tomu. Naše sdělení o zdanění je prvním krokem v tomto směru a máme také eh, pracovní panel pro Afriku, který, kterému předsedá bývalý generální tajemník OSN. My se tím budeme zabývat, ale eh, prostě v současné době jsme zatím nezna, nezaznamenali nějaká velká vítězství. Ale my určitě budeme pokračovat a budeme na tom pracovat. Pokud se týče afrického rohu Afganistánu, to bych neoznačil za modelové případy, to jsou spíše výjimky. Africký roh tady je problém v tom, že my eh, podporujeme mírový proces eh, v Somálsku, zároveň jsme tam, eh, jsou tam vojenské operace a pak je tam ten problém piráctví a situace se nezlepšuje, ale prostě nevyvíjí se to tak, jak bychom si představovali. Čili my tam něco investujeme a ty výsledky zatím nejsou odpovídající. Čili tady eh, prostě eh, pokud chytíme nějakého piráta a pak ho eh, transportujeme tisíce kilometrů a stojí to strašnou spoustu peněz, tak to opravdu nefunguje, jak by mělo. Já si myslím, že to je mimořádná situace, kterou musíme nějak vyřešit. Trvá to asi déle. My prostě tady máme za sebou nějaký 20 let váhání a situace se nezlepšuje, spíše zhoršuje a ty investice opravdu neměly odpovídající efekt. Čili to je jako kdybychom udržovali eh, ten, ten, ten trend k eh, postupnému zhoršování. Podobná je situace v Afganistánu. Eh, Američané ohlásili, že se stáhnou a důležité je to, aby rozvojová politika byla konzistentní a aby Eh, jednoduše a prostě využila situace. Já bych skutečně nerad, kdybych tady musel v parlamentu říkal eh, na otázku, čeho jste dosáhli, tak odpověď byla, utratili jsme tolik a tolik. A bez výsledku. Eh, možná, že nedosáhneme všech cílů, ale jestliže tam investujeme, tak chceme aby bylo jasné, jaké výsledky jsou dosažitelné. Čili pro mě jsou to skutečně spíše výjimky než příklady nebo modely. To jsou velké výzvy eh, z každého hlediska. Eh, běžný postup je takový, že bychom měli rozvojovou strategii a eh, proto tedy mám snahu posílat parlamentu zprávy co nejdříve. Ono tady totiž musí dojít k určitému posunu a to vždycky bolí. Pak tedy jsou strategické dokumenty a to znamená, to musí být poměrně se zavěřené, zaměřené, čili to eh, eh, nemůže, být, eh, nemůže jít přijít do šířky a tam musí být také zcela jasný cíl lidských práv. To prostě se potom přetaví v několik programů, no a pak nastane realizace a pak budeme dostávat eh, zpětnou vazbu. Čili podstatné je, abychom tady nejdříve měli eh, celý ten cyklus. Ale taky bych řekl, že pro mě v této chvíli bylo důležité abych eh, znal vaši reakci na tyto dopisy, poněvadž tady jde o to, abychom eh, nestrhávali mosty v oblastech, kde jsme eh, kdysi dělali věci trošku jinak. Například v té oblasti rozvoje spolupráce my se hodně zaměřujeme na venkov, na venkov v Africe ale my víme, že lidé tam odcházejí do měst. Třeba eh, Lagos je eh, takovým příkladem toho, eh, jak to dopadne, když nebudou urbanistické plány. Prostě lidé se masivně přesouvají do měst, tam explozivně narůstá populace, nemají tam hygienické podmínky, kanalizaci, energii a to si vyžádá spoustu investic, snad do budoucna s tím něco uděláme. E, Afrika stojí před podobnými výzvami e, jako Evropa před 40-50 lety, kdy také jsme měli vylidňování venkova. Jenom, že tady to je explozivnější, je rychlejší ve větším měřítku. Čili e, tak, tak to dneska je. Nous avons toujours de nombreux a mám stále ještě mnoho lidí na seznamu řečníků, takže budu muset opravdu drakonicky omezit eh, řečnickou dobu na 45 sekund. Paní Šnebel Jastra, máte slovo. 45 sekund. Na 45 sekund. To zvládnu. Eh, chtěla bych jenom vědět, byste řekl, trošku něco o opatřeních kooperace s dalšími zeměmi. Existují konkrétní návrhy na spolupráci nebo pokusy o spolupráci s Čínou, s Indií a dalšími dárcovskými zeměmi. Myslím si, že to je skutečná výzva. Merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát. Paní Keller, prosím. Děkuji. Tak možná budou i odpovědi stručné. Jenom velice slušnou otázku. V rámci koherentnosti politiky, co jste zvýrazněval, jak vnímáte uh, úlohu nebo uh, reformy společné zemědělské politiky, společné politiky rybolovu? Zaměříte se na to, co chcete dosáhnout v této věci a dále? Uh, reforma GSP, která je chystána na tento rok, jakým směrem sebe ubírat? Dále, mohl byste nám říct, co přesně míte, myslíte tím, co jste řekl ve svém dopise, že bychom se měli uh, Eh, přesunout eh, z přístupu zaměřeného na práce v terénu na přístup zaměřený na, pardon, na granty, na eh, přístup zaměřený na granty plus půjčky. Co přesně to znamená? Dále, jak zajistíte, aby klimatické změny byly mm, zapracovány do strategických dokumentů pro jednotlivé země a zejména využívání obnovitelných zdrojů energií v rozvojových zemích, protože tady máme obrovský deficit, zejména ve financování od EIB. Děkuji. Pan Guerrero Salam, prosím, máte slovo na 45 sekund. Eh, permítame, señora... Vážená paní předsedkyně, já bych chtěl nejprve hovořit o jednacím řádu ještě předtím, než vyčerpám svých 45 sekund. Je těžké mít strukturovaný dialog, pokud máme k dispozici pouze 45 vteřin. Já si myslím, že by bylo vhodné, když se organizuje tento druh vystoupení. Člověk musí být realista a nesmí se stanovovat skutečná hodina, skutečný čas pro vystoupení, protože zde máme 20 poslanců a jednoho komisaře. Takže nyní se pokusím spotřebovat svých 45 vteřin. Já sdílím pohled na omezení, o kterých hovořil pan komisař v rozvojové politice. Za prvé bychom měli plnit cíle milénia. Já se ptám, zda my zde ve výboru bychom nemohli schválit nějakou, nějaké prohlášení, který, kterým bychom podpořili příští setkání rady, na kterém se bude hovořit o rozvojových tématech, abychom tak vyzvali všechny země Unie, aby dodrželi své závazky do roku 2015. Za druhé je zde velmi malá provázanost mezi oficiální rozvojovou pomocí a vytvářením pracovních míst a hospodářského růstu. Myslím si, že nyní je čas pro institucionální reformu Unie, která by umožnila větší konzistenci rozvojových politik, aby tak rozvoj přispěl k hospodářskému růstu. Já podporuji společné naprogramování e, států a Evropské unie. Myslím si, že vnější závazek to je vhodný prostředek, jakým můžeme tedy plnit své závazky. A na závěr chci říci, AKT na příští schůzi AKT diskuse je, je le, Probablemente debía haber renunciado. No, já se omlouvám, ne, jsem to úplně neuřídila dobře, ale musíme nechat prostor i pro ostatní, takže pane Devo, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, já nemám pro pana komisaře nic, co bych mohl, žádnou otázku, kterou bych mohl položit v 45 vteřinách. Čili já bych požádal o to, abychom eh, abychom zorganizovali novou schůzku, kde eh, bychom mohli skutečně vést strukturovaný dialog a vedli skutečně konverzaci, dialog takže zatím neřeknu nic dnes. Ano, pokusíme se o to, říká předsedkyně. Paní Gres. OK. Um, monsieur le, le commissaire. Vážený pane komisaři, děkuji vám za vaše odhodlání a za vůli, kterou prokazujete, vůli spolupracovat s námi. Eh, nicméně ve vašem eh, projevu Vnímám, že eh, váš přístup eh, zapadá do mm, eh, globálního přístupu liberalizace obchodní výměny. A moje otázka zní, zda skutečně nám jde a pouštíme se do integrace těch nejchudších mladých žen a tak dále. Ano, samozřejmě to, co děláme pro podniky, umožňují jejich lepší integraci do světové ekonomiky, ale bude to řešit rozvoj veřejných služeb, přístup ke zdravotnictví, ke školství, k potravinové a energetické svrchovanosti, soběstačnosti. Konkrétně, jak zajistit, aby tyto politiky skutečně by prospívaly těm nejchudším, jak konkrétně. A poslední věc, myslím, že když se podíváme na aktuální vývoj, tak jakým způsobem hodláte zajistit politiku jako podpory modelu společnosti eh, rozvoje na základě lidských práv. Co hodláte přímo v této věci? Děkuji. Další eh, poslankyně. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Já bych se vrátila eh, k tomu, co již říkali kolegové. Moje otázka zní, co můžeme učinit proto, aby naše pomoc byla efektivnější, abychom zabránili fragmentaci rozvojové pomoci. Myslím, že bychom měli věnovat více pozornosti implement té realizace v oblasti rozvoje jednotlivých komunit, společenství a dále, jak získat skutečnou hodnotu za prostředky, které vynakládáme na rozvojovou pomoc. Děkuji. Pani Toja, prosím. Eh, eh, Děkuji. Já bych se chtěla vrátit ke stejnému bodu. Jedná se o zdroje. O to, kolik je těch zdrojů a jakým způsobem je utrácíme. Já vím, že jste vyložil jasně své cíle, ale chtěla bych se zeptat ještě na jednu věc. Ve své zemi máme velmi těžkou situaci. Snížili jsme také příspěvky. Nevím, jakým způsobem se dodrží závazky do roku 2015. Co může udělat komise proto, aby byla konzistence mezi tím, eh, co je přijato a jakým způsobem se tyto závazky dodržují. Dále způsob pomoci. Pokud chceme pomoci i my sami, musíme mít eh, dobrou zprávu. Máme zde imič Evropy, která plítvá, která zbytečně plítvá, aniž by dosáhla výsledku. Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, abychom neplítvali ani jedno euro? Děkuji. Děkuji a na závěr ještě pan Svensson. Tak se mycket, fru ordförande. Jag tror det är väldigt viktigt att behovet a mänskliga Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je velmi důležité, abychom zdůraznili význam základních lidských práv a také trvali na těch 0,7 HDP, 0,7 HDP, i když eh, jsou lidé, kteří to zvládají i s 0,1%. Proč tedy mít těch 0,7%? Každý z nás, tady sedí, je napojený na politický život v naší zemi, čili mohli bychom se snažit působit i tam. Eh, nemusíme všechno řídit eh, z Evropy a tahnout to na 0,7%, tam, že to klidně zůstane na 0,1%. Prosím, a slovo má pan komisař. Pokusím se hovořit velmi stručně. Musím říct si, abych reagoval na paní Šeber, eh, dnes eh, máme dohodu s USA, eh, máme cestovní, tři cestovní mapy pro potravinovou bezpečnost, energetiku a klimatické změny. S dalšími se snažíme rozvíjet spolupráce a vývoj je pozitivní, ale byl bych rád, kdybychom nebyli vnímáni jako někdo, kdo poskytuje finance a ostatní potom dělají tu práci, tak by to nemělo být. Všichni by měli investovat. Dále, pokud je o otázku paní Kavers, eh, reforma SZP a eh, společné politiky rybolovou, řekl bych, že odpověď zní, eh, musíme usilovat o globální trvalou udržitelnost. To je ta výzva pro EU i další země. Pokud je o klimatické změny a jejich mainstreaming, jejich zapracování horizontálně. Ano, to by mělo být eh, vlastně uvnitř eh, rozvojové pomoci. Já jsem zmínil společné sdělení s kolegyní. pověřenou s kolegyní týkající se klimatických změn, ale eh, budu trvat na tom, aby se neodebíraly věci eh, z kapitoly rozpočtové pro rozvoj a převádělo se to na eh, klimatické změny. Pak se řekne to 2,4 miliardy, ale, miliardy, ale jenom to bylo odebráno jinde. Eh, samozřejmě to součást rozvoje, ale musíme si alespoň na začátku jasně říci, že to budou odlišné rozpočtové prostředky, že to prostě budou prostředky navíc. Ale určitě by se to mělo horizontálně zapracovat do všech politik. Tady v rámci rozvoje. Dále pokud o energetiku, um, udržitelnost, um, budu se snažit do konce roku vypracovat nějaký výhled, um, co dál. Uh, dále tlačíme na členské země pro na těch 0,7%, um, je to v tom našem společném sdělení. Bude to i na Evropské radě, pokud je. Ne, napsal jsem také v tomto smyslu dopis. Dále Další otázka. Myslím, že jsou zde dvě možnosti. Jednak eh, samozřejmě europoslanci mohou přispívat svými osobními názory do té diskuse. Já jsem vždy připraven eh, se s vámi scházet, eh, takže pokud se přete další jednání, ano, ale jediná potíž je ta, že já hodně cestuji, vy také tady vždy nejste, ale um, jakmile najdeme společný vhodný termín, tak jsem vždy připraven s vámi diskutovat, protože stejně se nikdy nepodaří vyčerpat všechny otázky, je to hodně témat a a ty dopisy, které vám píše, jsou vlastně míněny také jako součást měné informací. Paní Ingrese, ano, tady jde tak jádru věce. To je velice důležitá věc, kterou říkáte, jak tady věce měřit, protože pokud je například o to pracovních míst, hospodářský růst, tak tam vznikají nová rizika a nemůžete nemůžete i přesně si, že se obracíte, že řešíte situaci těch nejchudších, ale jak vyřešíte um, problém chudoby, pokud budete řešit situaci jenom těch nejchudších. Musíte uh, řešit eh, a pojímat společnost jako celek. A proto, alespoň moje vnímání, je takové, že pokud eh, chcete řešit problém chudoby, musíte se dívat na tu zemi jako celek. Nemůžete se zaměřit pouze na určitou vrstvu společnosti, na tu nejchudší. Se změnami v azijských, afrických zemích mám úplně stejný pocit, pokud o to země. Měly by to být země, které se slušně rozvíjí, slušně rostou. Um, Jižní Afrika například, eh, tam je silný vývoj, zároveň jsou tam obrovské problémy, je to um, velká země, jsou tam velké výzvy, ta eh, společnost prochází obrovskými změnami a je to bolestné samozřejmě dobrat se toho skutečného rozvoje. A o tom právě je ta debata. Zda máme jenom tady a tam maličkým kousičkem přispět, abychom eh, pomohli pár skupinám, některým eh, skupinám obyvatel, nebo se máme zaměřit na celou společnost. Proto jsou také důležitá ta, tolik důležitá lidská práva, protože skutečné společenské změny podle mého dosáhneme jedině takto. Dále no zde byla otázka na value for money, tedy hodnotu za vynaložené prostředky. Já si myslím, že jednak musí existovat jasná odpovědnost, pokud eh, chceme investovat peníze, tak co čekáme jako výsledek? a zároveň říct si té zemi, té společnosti, jaké, které výsledky, které výstupy z investic chceme měřit, protože například v oblasti školství eh, můžeme nalézt eh, určité parametry ve zdravotnictví také, ale největší potíž asi je, pokud jde o eh, obecnou rozpočtovou podporu. Tam je to obtížnější než u konkrétních projektů. A samozřejmě mohou se věci nepovést, ale aspoň to musí být eh, spravedlivě nastaveno. Eh, dále, eh, co můžeme podnikat s členskými zeměmi? Hovoří se o škrtech. Já si myslím, že nemáme až tolik povinností vůči e, světu, a toto je jedna z nich. Budete dnes projednávat také e, situaci Izraele a Palestiny. To je tak obtížně řešitelné. Kdyby e, společenství bývalo mělo odvahu jít k jádru věci před 20 lety, tak bychom nemuseli nakládat miliardy eur a už by se to neřešilo. Teď máme teď máme stále více problémů a ta situace je stále obtížnější každým rokem. Somálsko jsem zmiňoval, už jsme tam přítomně 20 let, kolik peněz už nás to stálo. Kdybychom každému Somálce dali poměrně tady na hlavu částku, kterou jsme už vynaložili za ta léta, tak by všichni byli bohatí pravděpodobně. A já si myslím, že je důležité i nadále vyvíjet ten tlak na to, aby se mě, aby EU vynakládala 0,7 HDP, protože to si může dovolit každá země, úplně každá. Eh, pak tady byla ještě jedna otázka, na to už jsem již odpověděla, takže myslím, že jsem zareagovala na všechny dotazy. Já budu vždy připraven s vámi eh, diskutovat eh, jakoukoliv formou. Děkuji mnohokrát panu komisaři Pibalksi za to, že s námi se trval déle, než bylo původně plánováno, aby zareagoval na vaše dotazy a vezmu ho za slovo, pokud jde o eh, jeho přístupnost proměnu názoru s námi. Brzy zorganizujeme nové setkání, tak aby všichni měli možnost položit dotaz a dostat na něj odpověď. Zařadíme to tedy v brzké době opět na pořádné. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za to, že jste byl a budete k dispozici. Nous allons maintenant aborder le... A nyní se pustíme do bodu 5 pořadu dne. Výsledky jednání týkajících se druhé revize dohod, dohody z Kotonu je naším potěšením eh, přivítat za španělské předsednictví pana Martina Jague, poradce pro AKT u stáleho zastoupení Španělského království u Evropské unie. Já mu velmi děkuji za jeho eh, souhlas eh, za to, že přijal pozvání našeho výboru. A náš eh, host totiž má právě na stálem zastoupení na starost o problematiku AKT odborníkem na tuto věc. Je tedy nesmírně eh, aktuálního to dnes mít pro tento bod pořadu ne. Jak víte, Jednání týkající se druhé revize dohody z Kotonu eh, jsme velice eh, v našem výboru eh, podrobně sledovali. Pan komisař se jakožto hlavní vyjednávač za komise, nás pravidelně seznamoval s aktuálním stavem. Dnes už jednání ustěla v dohodu mezi no, oběma stranami a komise tedy tím vlastně dostali naplnění vyjednávacího mandátu daného radou a nyní se musí rada rozhodnout, zda podepíše či nepodepíše tak eh, novou revidovanou dohodu z Kotonu a zda tedy tím eh, zaváže člensk, eh, Unii a členské státy pro tento nový rámec vztahu se zeměmi AKT. Formální podpis dohody z Kotonu, revidované dohody, je plánován na 4. 22. června během zasedání Rady ministrů, parit, paritního tedy zasedání Rady ministrů AKT EU. Proto tedy je na místě vést dnes tuto výměnu názorů um, s radou zastoupenou aktuálním předsednictvím španělským v osobě pana Martina Jagueho. Máte slovo, prosím. Na pět minut. suis désolée, je n'étais pas consciente qu'il n'était pas dans la salle. Ah, pardon, tak já jsem se neuvědomila, že pan Martin na ně přitomen ještě. Uh, už přichází, vítáme vás mezi námi a máte hned slovo na pět minut, abyste nás mohl seznámit se svým pohledem na nejnovější vývoj, pokud je o revize dohody z Kotonu a také s tím, zda přistoupíte k podpisu nové dohody, eh, navzdory tomu, že neexistuje schoda ohledně všech práv. Sí. Eh, muy buenos días. señor. Přeji všem hezký dobrý den, paní předsedkyně výboru DV, vážení poslanci. Já se jmenuji Jose Luis Martin Jague a jsem ataše u stáleho zastoupení Španělska u Evropské unie a také moje téma je AKT. Je pro mě čest, že před vás mohu dnes vystoupit, abych vám z hlediska předsednictví v radě vysvětlil, jakým způsobem vše probíhalo, jaký byl konečný výsledek vyjednávání s AKT. Jedná se o druhou revizi dohody z Kotonu. Budeme hovořit o tom, jaké jsou perspektivy, které před námi stojí po této revizi. Já jsem to pochopil tak, že mám k dispozici pět minut, abych vysvětlil stanovisko předsednictví takže budu stručný a budu hovořit o aspektech, které podle mého názoru jsou pro vás ty nejzajímavější. A hlavně budu hovořit o těch aspektech, které vyvolaly zvláštní zájem u některých přítomných poslanců. Jak jistě víte, tato druhá revize z Kotonu byla zahájena v únoru roku 2009. Zhruba 10 měsíců jsme měnili formální podstatné aspekty. Byl tam trojí rozměr. Institucionální a politický rozměr, hospodářský a obchodní rozměr a ten poslední byl finanční rozměr. Poslední část byla od února roku 2010. Španělsko v té době předsedalo radě a více se tak mohlo zapojit do vyjednávání o těch nejdůležitějších aspektech. Já si myslím, že po revizi z Kotonu, po textu, který byl podepsán 19. března, nyní máme text, který je mnohem robustnější, který již odpovídá novým parametrům našich vztahů, ambicí Evropské unie v oblasti eh, rozvojové spolupráce. My jsme zohlednili společnou strategii Evropské unie a Afriky, zahrnuli jsme tam nové prvky, které tvoří součást našich každodenních vztahů se zeměmi AKT, jako například boj proti HIV, AIDS, proti klimatickým změnám, dosažení cílu milénia, propojení mezi bezpečností a rozvojem. Jedná se tam o prvky politiky rybolovu a bezpečnosti potravin, změny metod programování v oblasti Evropského rozvojového fondu. A my jsme také změnili některé prvky institucionální povahy. Například byla tam posílena úloha parlamentu zemí AKT. Také byl, byla jasně posílena úloha společného schromáždění AKT a Evropské unie. Někteří z vás se účastníte zasedání takového schromáždění. Zabýváte se například kontrolou individuálních rozvojových programů pro země AKT. Jedná se také o e, vnitrostátní plány nebo úloha ověření, ověřování monitoringu při implementaci hospodářské spolupráce. Další důležité téma, o které se, myslím, všichni zajímáte, je téma, které je spojeno s politickým dialogem. Existuje zde iniciativa komise. Možná, že tato komise vznikla na žádost Evropského parlamentu. V určitý okamžik vyjednávání jsme chtěli do článku 8 zařadit odkaz na nediskriminaci z důvodu e, pohlaví. To bylo téma, o kterém se hovořilo mezi jasn, velmi jasně. Myslím si, že e, ředitel DG, e, eh, pan Klaus hovořil velmi jasně o tomto postoji až do 19. března, až do dne, kdy byla dohoda podepsána. Jsme se snažili o tom, aby tam byla zmínka o této otázce, to znamená nediskriminace na základě pohlaví, ale nakonec to nebylo možné. Takže jsme se snažili a dosáhli jsme toho, že jsme dosáhli kompromisu, který je založen na článku číslo 2 Deklarace lidských práv. Evropská unie se snažila tam zařadit jednostranné prohlášení, prostřednictvím kterého by čtení tohoto článku bylo spojeno s koncepcí nediskriminace na základě pohlaví. Nakonec to nebylo možné. My to chápeme tak, že zatím, aniž bychom chtěli eh, na něco tlačit, zahrnutí těchto prvků do článku číslo 8 každopádně umožňuje, aby otázky nediskriminace na základě pohlaví byly zohledněny při všech politických vyjednáváních. Jako příklad mohu poskytnout například to, že vláda z Malavy omilostnila dvě osoby, které byly odsouzeny na základě své sexuální orientace. Dále, předsednictví v Evropské unii musí říci, že eh, v další kapitole jsme nedosáhli spolehlivých výsledků. Mohli jsme eh, přeskoumat článek 13, pokud jde o migraci. Měli jsme globální pohled na migrační toky, eh, hovořili jsme o nelegální migraci a také o zpětném přijímání osob. Nakonec při podepsání dohody jsme měli také politické prohlášení a na základě toho můžeme pracovat. Chtěl bych vám říci, že tato e, přeskoumaná dohoda, kterou podepsal pan komisař z 19. března, tato dohoda bude také podepsána na společné radě ministrů Evropské unie AKT. Bude to 21. 22. června Musí to být podepsáno 27 členy eh, Evropské unie a 78 eh, členy AKT. Děkuji za vaši pozornost. Si, monsieur Děkuji. Pane Kašmane, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zástupci předsednictví za to, že mezi nás přišel, a nám objasnil situaci, ale musím říci, a to ne, nebyla snaha pouze parlamentu zohlednit sexuální orientaci a situaci lidí žijících s HIV AIDS. Také některé členské státy o to usilovaly, čili to není něco, co by si vymýšlel Evropský parlament, my zastupujeme své občany. K článku 8 bych rád řekl, že tam jste naprosto selhali a dokonce jste situaci zhoršili z následujících důvodů tvrdit, že eh, prezident eh, Malavy, že tam je ta situace kvůli, eh, kvůli působení EU, to je naprosto nepravdivé tvrzení. My jsme se ustoupili neustoupili tím, že bychom vydali, protože jsme vydali prohlášení, my jsme vydali signál těmto zemím, že prostě práva uh, LGBT, homosexuálních občanů bereme velice vážně. Kdybychom vyjednávali na základě rasy, etnické příslušnosti, náboženství, um, věku, eh, zdravotního postižení, kdyby se jednalo o tyto diskriminační důvody, nikdy bychom od toho neustoupili. Vy jste vyslali naprosto strašlivý signál, ne vy osobně, ale vaše instituce společně s komisí jste vyslali strašlivý signál, že na jedné straně sice deklarujeme, že co se děje lidem kvůli jejich eh, statutu eh, příslušníků menšin, je Eh, špatné, ale na druhé straně přimhouříme oko a nebudeme proti tomu nic dělat. Hovořilo se o prohlášení ohledně práv eh, lidí, ohledně nediskriminace z důvodu sexuální orientace. Když AKT řekli, že také vydají své prohlášení, co jsme udělali? Stáhli jsme se. Čili vy nemáte odvahu bojovat za hodnoty, které jsou univerzální. Rád bych vám eh, připomněl, že v samotné Africe minimálně 38 členských zemí AKT má dnes zakázáno vztahy uh, mezi uh, osobami stejného pohlaví, vztahy jakéhokoliv druhu. A v několika zemích dokonce je na to trest smrti. To znamená, že za této situace ratifikovat tuto dohodu znamená, že vyhodíte do popelnice celý segment společnosti. A lidé jako já, kdybych já tam žil, tak prostě bych neměl hodnotu stejnou jako kterýkoliv jiný občan. A tvrdit, že Všeobecná deklarace lidských práv eh, um, a odkaz na ní v článku 8, že to je zlepšení, že to je posun, to prostě není pravda. Všeobecná uh, deklarace lidských práv tam byla um, zmíněna už v té aktuální dohodě. Čili tady nedošlo k žádnému posunu, k žádnému zlepšení. Eh, vy naopak eh, jste dosáhli ještě zhoršení situace tím, že tam je ta nebezpečná věta a eh, mutual concern, tedy vzájemný, um, vzájemně vnímaný problém. Protože pak, že jedna strana může říct, že pro ně to problém není to, co Louis Michel a Karol de Kucht eh, odvážně činili v, eh, v Malawi, v Burundi, v Keně a jinde, aby hájili základní lidská práva, eh, to vy jste nyní úplně zeslabili, vyhodili jejich výsledky. Jsem si jist, že parlament to zratifikuje, protože existuje hierarchie práv a má práva budou v ten klíčový okamžik ignorována, ale uh, Říkám vám toto a chci, abyste to vyřídil předsednictví. Jsem znám jako skvělý přítel, ale strašlivý nepřítel a budu se snažit v celé 27 působit tak, aby se to neratifikovalo. Protože ratifikace to by byl velice nebezpečný signál. My se domníváme, že vlastně v tomto kontextu, že AKT tady mají přednost před naším pohledem na základní práva. Paní předsedkyně, eh, snažím se eh, nehovořit ofenzivně, neurážet, ale eh, má slova vycházejí z mého osobního přesvědčení a zvědomí, že já bych v Malavě mohl být začen a odsouzen 14 letům vězení. A když to připustíme, pro jednoho člověka, může to stát komukoli. Pokud nechceme, aby se to dělo v našich zemích, proč to připouštíme jinde? Nikdo nemůže být pyšný za to, že dosáhl nějaké nové dohody tím, že, eh, tím, že odepsal práva jiných. Pane Gerenci, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Je to otázka, která se týká aspektu bezpečnostních hm, a rozvojových hm, které jste uváděla ve svém úvodním slovu, nebo které bylo uvedeno v tom úvodním slovu. Moje otázka se konkrétně týká eh, facility pro mír. Eh, to bylo odsouhlaseno v rámci dohody s Kotonu, který stále platí. A to se souhlasem obou stran, to znamená Evropy i zemí AKT. Moje otázka zní, eh, počítá se do budoucna také s tím, že se bude používat tento, tato metoda a je to v souhlase s podmínkami revidované smlouvy, tak jak jste ji vyjednali? Děkuji. Pane Deva, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. K tomu, co řekl pan Cashman. Já si vzpomínám, když jsme bojovali proti apartheidu v Africe. Jestliže se k lidem stavíme jinak, já si nemyslím, že by si homosexuální lidé svoji homosexualitu vybrali. Oni prostě jsou homosexuální. Ale moje konzervativní strana eh, je zastáncem rovného přístupu ke všem. A nový ministerský předseda to zcela jasně řekl. Čili paní, eh, eh, vy, vy mě prostě eh, nedáváte jinou možnost, než doporučit své vládě, aby neposkytovala prostředky EDF. Děkuji mnohokrát. Takže, pane Martine Jague, dávám vám opět slovo maximálně na tři minuty. Muchas gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych vám řekl několik věcí. Já jsem si zcela jist tím, že ti, koho zastupuji, a máme tu dva poslance, kteří hovořili o sexuální orientace, vy víte, že předsednictví a vláda, kterou předsednictví zastupuje, byla první průkupník, který pracoval ve prospěch rovnosti všech sexuálních menšin. Je to hmatatelná realita a já jako španělský úředník jsem se snažil tuto skutečnost vyjádřit během jednání, která jsme vedli. To by mělo být zcela jasné a také by mělo být zcela jasné, že předsednictví a zbytek zemí a také komise sexuální orientace je základní věcí. O tom by se nemělo ani e, vyjednávat, nemělo by se to nějakým způsobem spochybňovat, ale musíme být také realisty při vyjednávání. Mnozí z vás jste byli přítomni na e, setkání v Rwandě a byli jste svědky reakce afrických poslanců a poslankyň. Takže jste to mohli vidět a taková je skutečnost. Takže my nemůžeme tedy ústupovat, ale měli bychom přizpůsobit uh, jazyk tomu, aby byl použitelný. To neznamená, že bychom se měli podrobovat nebo se něčeho vzdávat. To, že my zavádíme politický dialog v dané věci, to nezmění legislativu. E, přes noc. Tato legislativa e, trestá v některých afrických státech sexuální, odlišnou sexuální orientaci, takže to se nezmění hned tak. A jak řekl pan komisař Piebals, my tedy musíme pokračovat ve svých politických závazcích, abychom pokračovali také v politickém vyjednávání se všemi zeměmi AKT. Já si myslím, že eh, jazyk, který jsme zavedli v tomto článku, článku 8, to skutečně umožňuje. Takže to je stanovisko, které jsem vám chtěl předat. To znamená, toto stanovisko je, že zde se s ničím nekupčí, eh, že zde my skutečně chceme dosáhnout dohod, které jsou základní pro všechny. A opakuji, že to byla iniciativa komise, abychom po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy e, změnili určité pojmy. Reakce, kterou jsme získali, je to, že zde neexistuje žádná podepsaná e, mezinárodní dohoda, mezinárodní úmluva, nepodepsali ža, žádná země AKT, protože zde e, byla tedy e, zavedena tato zásada nediskriminace na základě sexuální orientace. Když hovořím o sexuální orientaci, když mluvím o nich, tak hovořím o všech. E, myslím, že už jste přesáhl svůj čas a nyní dostane slovo pan Kašman, aby ještě reagoval. Thank you, Madam Chairman. I would just say this. Děkuji, pane předsedkyně. Já eh, chci ocenit eh, skutečně, jak e, opřímná je tato odpověď. Ovšem realita je jiná ta realita na, přímo na, v terénu v těch eh, zemích AKT je úplně jiná. My se snažíme a eh, všem prosazovat své hodnoty. Jestliže ta univerzální deklarace je tak efektivní, tak jak to, že vidíme nárůst represe spíše než jejich os, její ústup? Já ano, jsem pro, aby ty principy se obhajovaly, ale já uznávám, že eh, Španělsko se velice progresivně v poslední době staví vůči eh, lesbám, homosexuálem, bisexuálem, ale já vás nehodnotím podle toho, co děláte u sebe doma, ale podle toho, co děláte pro jiné. Ale v tom bohužel musím říct, že eh, ten návrh předsednictví je hrubě nedostatečný. No, Děkuji mnohokrát. Teď přistoupíme k hlasování. C'est ça. Donc nous allons modifier l'ordre du jour légèrement pour tenir l'horaire Mírně změníme pořád schůze, tak abychom dodrželi čas určený pro hlasování. To znamená, že posuneme interpelace z komisí na závěr. Nejprve budeme hlasovat a poté budeme mít otázku o situaci v pásmu, potom budeme probírat situaci v pásmu Gazy a potom interpelace na komisi. Donc le vote est électronique. Hlasování je elektronické. Ehm, sežeňte se prosím, vemte se prosím k ruce hlasovací karty. Dávám na to pár sekund. Pokus provedeme test. Zda nám fungují hlasovací přístroje. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Ça va, oui, c'est D'accord. Donc, euh, on vote. Euh sur la réduction de la pauvreté, la création d'emplois dans... Hlasujeme o snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích, cesta vpřed. Odstavec 1, pozměňovací návrh 18, hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Zamítnuto. Rejeté avec, excusez-moi, rejeté. Je lisais 21 pour, mais c'est 4. Já jsem myslela, že na 20 patří k tomu plusu, ne, to je plus 4 proti 17, procedurální připomínka. Mohli bychom prosím vzít naraz to nejvíce pozměňovacích návrhů? Um, en bloc. En bloc, takže vezmeme naraz od pozměňovacího návrhu číslo 19. Ne, ozývá se v sále ne, to byla obecná poznámka, paní předsedkyně. Takže není poznací návrh číslo 19. Promiňte. 19. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 21. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 22. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Ústní poznací návrh. Pane Gerence, můžete nám to přečíst? Pane Gerenci, můžete prosím přečíst svůj poznací návrh? Ústní poznací návrh zní takto. Apeluje na všechny eh, rozvojové země, aby se připojili k agendě pro eh, důstojnou práci, eh, Mezinárodní organizace práce, aby zaručili dostatečnou sociální ochranu a skutečný sociální dialog a především také využívání projektů náročných na pracovní sílu, nebo zejména těchto projektů. Dobrá, budeme hlasovat o tomto pozněcím návrhu. Ústním hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Dále amblok 2A 23. A to je. Já bych byla radši, kdybychom to brali návrh po návrhu unblock by to bylo komplikované. Jsme u 23. Hlasujte prosím o poznacím návrhu číslo 23. A po 24? Dobře, takže od 23 po 24. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. A nyní od skutka můžeme hlasovat? Na no, 25. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Odmítnuto. Budeme hlasovat o 20, 27 a 18. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Nyní ústní poznací návrh pana Michela. Přečtěte nám je, prosím, nebo Michela. Pan Gerenc to tady přečte. Je to tady poznací pana Michela, nikoli Michela, aby nedošlo ke zmatení. Přece jenom nejsou to, máme oba v úctě, ale nejsou, úctě, ale nejsou to tatáž osoba. Um, governance, eh, governance souvisí s představou spravedlivého státu, státu demokracie a právu pro občany. Spravedlivý stát je ten, který zároveň plní svoji uh, Eh, úlohu v oblasti přístupu k soudnictví, eh, ke zdravotní péči, eh, ke vzdělání, k řádné zprávě a který také podporuje práva jednotlivců a jejich základní svobody. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Adapty. Schváleno. Dále můžeme hlasovat v celku o 28, 29 a 5. Souhlasíte? Takže ty tři? Ne, ne, tak to nejde. Dobrá, někteří nesouhlasí, takže máme nyní návrh 28. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Hlasování u konce. Schváleno. Nyní návrh 29, hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Schváleno. Nyní pět. To je výbor pro zaměstnanost, ano. Takže můžeme od pětky do čtrnáctky hlasovat, od pětky do čtrnáctky. Hlasujte, prosím. Takže všichni hlasovali? Hlasování končí. Schváleno. Návrh číslo 31, hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 32, hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní zde máme číslo 25. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní od čísla 29 až k 38. Ne, k číslu 36. Takže 29 až 36. Hlasování začíná. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. Schváleno. Nyní číslo 37, první část. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Ano, je to pravda, zamítnuto. Číslo 38. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh číslo 1. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat o číslech 40, 41, 42. Takže unblock, hlasujeme o nich. Hlasujte, prosím. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Schváleno. Dále zde máme kompromisní návrh číslo 2. a budeme hlasovat až do čísla 46 unblock, takže od takže až do čísla 45, říká paní předsedkyně, číslo 45. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končuji hlasování. Schváleno. Nyní zaměstnanost číslo 10 a zaměstnanost 3. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní číslo 49. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to zamítnuto. Návrh číslo 50. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končuji hlasování. Schváleno. Číslo 51. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 3. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Nyní číslo 53. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Nyní ústní pozměňovací návrh číslo čtyři Je zapotřebí ho zrušit, pane... A e, lépe řečeno, přečete nám ho, pane Gerenci. Žádáme důležité financování pro do, bojovat, abychom bojovali s dopady klimatických změn a abychom podpořili e, rozvojové země. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je zapotřebí hlasovat znovu, protože to nefungovalo, takže hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Hlasování u konce. Schváleno. Máme zde zaměstnanost číslo 20. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Číslo 54. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 55. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Zaměstnanost 24 a 26, to můžeme vzít společně. Takže hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. A je to zamítnuto. Máme zde kompromisní návrh číslo 5. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končí hlasování. A je to schváleno. Číslo 57. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Ano, 57, číslo 57. Takže pozměňovací návrh 57 je schválený. Nyní budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo 6. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. A je to schváleno. A nyní od čísla 59 až k 63 v bloku. Ne, všichni s tím nesouhlasí. Takže od čísla 59 až k zaměstnanost 16. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Dále. Hlasova, uh, hlasujte o čísle 27. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní zaměstnanost 17. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. Schváleno. Nyní tedy můžeme hlasovat unblock. 28 až 60 vezmeme společně. Hlasujte o nich, prosím. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. Je to schváleno. Nyní máme číslo pět, které, které musí být přečteno. Dobrá, takže to nemůžeme přijmout. Pokračujeme. Zaměstnanost 12. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Je to schváleno. A nyní společně o číslech 61 a 63. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. A je to schváleno. Nyní číslo 64, hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. A zamítnuto. Nyní kompromisní návrh číslo 7. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. A je to schváleno. Šedesát pětka odpadá. Takže je to číslo 13. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, končí hlasování. A je to schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 6. Pan Gernst nám ho musí přečíst. Je to další pozměňovací návrh od Louis Michels. Všechna kritéria kondicionality se aplikují na Evropský rozvojový fond i na nástroje pro financování rozvojové spolupráce. Takže hlasujte prosím, hlasovali všichni, hlasování končí. Schváleno. Nyní ústní pozměňovací návrh číslo 7, 7 a 8. Ne, takže jednotlivě číslo sedm, Můžete nám ho přečíst, prosím? Žádá Evropskou unii, aby zohlednila kondicionalitu tak, jak to stanoví úmluva z Kotonu. Hlasování je zahájeno. Ano? Amendment only uh, as an addition and not as a replacement já myslím, že to mohu brát jako eh, náhradu. Bon. Já jsem přesně nepochopila, co jste chtěla říct. Mohla byste to zopakovat? Já bych přijala tento pozměňovací návrh jako dodatek k původnímu textu, nikoli jako jeho náhradu. D'accord, donc comme un un ajout à, autre, à un autre texte. Donc on ne vote pas dessus. Si, si, si, si. Il s'agit d'une addition. D'accord. C'est un nouveau paragraphe. Ça remplace D'accord. D'accord. D'accord. C'est un ajout. Donc on vote. Dobra, takže je to dodatek, budeme o tom hlasovat. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Takže nyní ústní pozměňovací návrh číslo 8. Pane Gerenci, musíte nám ho přečíst. Takže zde v tomto návrhu stojí, že souhlasí s rozpočtovou podporou, zdůrazňuje, že Evropský rozvojový fond jakožto nástroj pro financování, ale já už jsem to četl, já už jsem četl pozměňovací návrh číslo 8. Promiňte, takže já se zde pletu. Takže Evropský rozvojový fond i nástroje pro financování rozvojové spolupráce musí podléhat stejným kritériím eh, kondicionality. Dobrá, takže hlasujte o tom, prosím. Hlasování u konce. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 68. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. A je to schváleno. Dále zaměstnanost 22. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Dále si můžeme vzít v celku 69 až 72. Takže ne, nebudeme to brát v celku. Dobrá, takže 69. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Schváleno. Číslo 70. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. A je to schváleno. Číslo 71. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Číslo 72. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Kompromisní návrh číslo 8. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. A je to schváleno. Nyní číslo 74. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Číslo 75. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. A je to schváleno. Návrh číslo 76. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Číslo 77. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. A je to schváleno. Číslo 78, hlasujte prosím. Hlasovali všichni. Končí hlasování. Schváleno. Číslo 79. 79 až 82 v celku v bloku. 79 až 82. Takže 80 až 81, říká paní předsedkyně. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to schváleno. Takže teď 82. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. A je to schváleno. Kompromisní návrh číslo 9. Hlasujte o něm, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Schváleno. Návrh 86. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končí hlasování. Schváleno. Nyní zde máme 87. Hlasujte, prosím. Můžeme se pokusit hlasovat v bloku od čísla 87 až do čísla 90. Ne. Takže 87. Hlasujeme tedy o čísle 87. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Takže budeme hlasovat od společně 88, 89? Ne, dobrá. Takže 88, hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Nyní číslo 89. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Schváleno. Číslo 90. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Je to schváleno. Můžeme vzít společně 91, 92? Ne. Takže zvlášť 91, hlasujte prosím. Hlasovali všichni, končí hlasování. Zamítnuto. Číslo 92, hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Zamítnuto. Číslo 93, hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Zamítnuto. Číslo 94, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Zamítnuto číslo 95. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, končí hlasování. Zamítnuto. Číslo 96, hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování u konce. Zamítnuto. Nyní přejdeme k číslu 5 Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali? Hlasování u konce. Zamítnuto. Číslo 6. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to schváleno. Takže Číslo 7. Hlasujte o čísle 7, prosím. Hlasovali všichni, hlasování u konce. Schváleno. Osmička a devítka. Budeme o nich hlasovat společně, takže hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. Zamítnuto. Máme zde ústní pozměňovací návrh číslo 10. Pan Gerenc nám ho přečte. Podporuje rozvojové země v jejich vůli uskutečnit co nejvíce přidané hodnoty ve vlastních zemích, což bude představovat strategii pro průmyslový rozvoj, která avšak musí pokračovat a držet se cílů rozvoje a také musí chránit životní prostředí. Děkuji a můžeme hlasovat. Hlasování je u konce. Takže je to schváleno. Nyní zde máme číslo 10. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Zamítnuto. Není kompromisní návrh číslo 10. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končí hlasování. Schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 13. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 14. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 11. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Schváleno. Nyní číslo 16. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Zamítnuto. Číslo 17. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali a hlasování končí. Schváleno. Dále jednička a dvojka, to si vezmeme společně. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Nyní číslo čtyři. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. A schváleno. Nyní budeme hlasovat o celé zprávě, tak jak byla pozměněna, takže hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce a je to schváleno. Takže já bych chtěla poděkovat paní Teo Charous za její výtečnou práci, takže velice jí děkuji. Pane Paní předsedkyně, je prosím možné hlasovat o této zprávě unblock? Ano, budeme hlasovat unblock eh, o celé zprávě. Dobrá, takže nyní zpráva pana Michela a budeme hlasovat unblock o všech pozměňovacích návrzích. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato jednomyslně. Je třeba také hlasovat o stanovisku v celém pozměněném znění. Hlasujte, prosím. Ano, blok samozřejmě. Hlasovali všichni, konec hlasování. Takže zpráva v pozměněném znění byla přijata jednomyslně. Euh, le rapport sur le DCI aussi de Mitchell. A nyní budeme hlasovat um, o zprávě o DCI, o finančním nástroji pro rozvoj spolupráce, rovněž pana Michela. Um, opět Amblok. Uh, Hlasujte, prosím. Tout le monde a voté. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato jednomyslně. Euh, A mm, hlasování o závěrečném textu, výsledném textu v pozměněné formě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni, konec hlasování. Přijato jednomyslně. Takže blahopřeji panu Mitchellovi k jeho pozoruhodným výsledkům u tohoto tématu. on a le bon, bon, bon nom de, de la personne, hein? d'accord. Comme vous le savez, jak víte, výbor pro rozvoj vyslala delegaci, respektive účastnila se společné delegace s výbory AFET a s rozpočtovým výborem. Byla to delegace do Palestiny a pásma Gaze minulý týden. E, náš výbor byl zastoupen e, v osobě mne, paní Striflerové a pana e, Weigela. Navštívili jsme pásmo Gazy. Podáme vám úplnou zprávu o této cestě během příští schůze mohu vám již nyní říci, že to, co jsme viděli, Jednak jsme nejprve navštívili, jsme viděli v Jeruzámě, ve východním Jeruzámě stavbu zdí. Viděli jsme, jak jsou budovány bariéry mezi občany v této společnosti, zejména mezi uh, východním Jeruzalémem a před Jordánskem. Je to velmi znepokojivé. Podáme vám tady úplnou zprávu z této cesty. Víte, že Izrael eh, odmítl umožnit vstup evropské delegace do pásma Gazy eh, přes egyptskou hranici, tedy přes svoji hranici. My jsme tady museli tam jet přes egyptskou hranici, jet tam 7 hodin autobusem, abychom se tam dostali. Navštívili jsme různé projekty, sešli jsme se eh, s ředitelem palestinské banky. Byli jsme informováni o tom, že všechny finanční transakce jsou zastaveny, tedy není možné mm, obchodovat vůbec v zákoně. Jediná věc v Gaze, která existuje, je obchod, eh, který jde tunely, to znamená černý trh, eh, bují, budovy vybudované pod zaštitou UNRWA to, eh, s tím se přestalo, eh, s tou výstavbou už tři, před třemi lety. Chybí eh, cement, je tam celá řada nedostavených budov, oni to prostě nemají s čím dokončit, takže uprchlíci jsou v různých, žijí tedy v, ne, v nepřijatelných podmínkách a není možné dokončit budovy, které by ulevily utrpení deseti tisíců, desítek tisíců um, osob, protože OSN nemůže stavět eh, s cementem kopeným na černo. Eh, jediné budovy eh, rozpracované, které se dostavují, tak se, tam se používá skutečně cement kopený nebo beton kopený na černo. A bylo nám vysvětleno, v jak obtížných podmínkách lidé žijí. Jedna, jedno z šokujících zjištění bylo, že Um, palestinci v Gaze nemohou ani provozovat rybolov. Um, obvykle totiž mají k dispozici 6 km od pobřeží pro rybolov. Uh, sardinky samozřejmě se neloví na pláži, ale tak uh, zhruba 3 námořní míle od břehu. A Izraelci brání palestincům v pásmu Gazy přístupu i na moře i tak blízko od břehu. To znamená, je tam obrovská potravinová krize, 80% obyvatelstva žije z dotací od UNRADu. Pro toto téma jsme se na, dnes, na dnešek pozvali paní Virginie Vilárdovou, která pracuje v, v bruselské kanceláři UNRWA, aby nás informovala o humanitární situaci v pásmu Gazy. Je mi potěšením vám sdělit, že celá delegace vydala Ehm, v pátek tiskové prohlášení, ve kterém žádala okamžité zrušení blokády v pásmu Gazy a zdůraznila, nakolik tato blokáda je kontraproduktivní že eh, podporuje eh, skvětání černého trhu, že dochází eh, k, k útisku k útisku obyvatelstva, jehož většina je mladší 18 let. Skutečně eh, sešli jsme se i s lidmi, kteří působí ve školách, snaží se tam potírat násilí ehm, nebo násilnou propagandu. Každý rok eh, potřebuje, je třeba umístit 6 tisíc dalších žáků do škol, ale kvůli bojkotu není možné budovat další školy. A také chybí eh, platy, peníze na platy pro učitele, proto jsme požádali o další prostředky. Vydali jsme tedy celá delegace jednomyslně toto tiskové prohlášení, ve kterém žádáme okamžité, okamžité zrušení blokády a eh, byli jsme velmi překvapeni, když jsme zjistili při návratu do Francie a dalších zemí, že došlo k tomu útoku izraelské armády na flotilu neziskové organizace která měla přivést humanitární potřeby do pásma Gazy. Sešli jsme se a společně jsme rozhodli, že je třeba, aby proběhlo mezinárodní vyšetření tohoto incidentu. Aby bylo stanoveno, k jakému sledu událostí skutečně došlo. Všichni jste eh, mohli si všimnout, eh, že Izrael naprosto dokonale zvládal mediální prostor v 24 hodinách, takže dnes takže dnes nemáme objektivní představu o tom, co se stalo a je třeba se tohoto objektivního popisu události dobrat. Rada bezpečnosti OSN zasedla včera a také doporučuje aby bylo provedeno mezinárodní vyšetřování, objektivní, nestrané, ale Rada bezpečnosti toto vyšetřování nenařídila. Takže nevím, jak se to bude vyvíjet. Možná se k tomu ještě vrátíme. V každém případě je to mimořádně důležitá věc. A musím říct, že když jsme byli v pásmu Gaze, tak eh, lidé byli velice vděční za naše návštěvu. Navrhuji vám, abychom na některou z dalších schůzí co nejdříve pozvali ehm, zástupce UNRWA v Gaze, aby nám e, podal ucelené objasnění situace v pásmu Gazy. Tímto zástupcem UNRWA v pásmu Gazy je pan John Ging. Souhlasíte s tím? Ano. Myslím, že pro naši dobrou informovanost um, z hlediska také prostředků, které vydáváme na humanitární pomoc a pro další naše kroky by to bylo velmi důležité. Ale paní Virginie Villard eh, má pro nás zřejmě nejnovější informace z Pás Magazy, takže vám dávám slovo na 5 až 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání Udry na toto zasedání. Eh, také bych chtěla poděkovat eh, vám a eh, vaší delegaci z minulého týdne za podporu. Vy asi budete vědět, jaký je náš mandát UNRY. My se eh, staráme o potřeby 4,7 milionů uprchlíků v regionu a já bych vám ráda nyní dala takový přehled stručně o humanitární situaci. Eh, dovolte pár statistických údajů. Z jednoho a půl milionu eh, lidí, kteří žijí v Gaze, o rozměrech 40 x 10 km, 80 závisí na nějaké formě pomoci. Téměř eh, polovina aktivního obyvatelstva je nezaměstnaná. Od uzavření komerčních hraničních přechodů v roce 2007 v červnu eh, zkrachovalo 90 eh, firem a 94 pracovníků je nyní nezaměstnaných. 56 obyvatel je mladších než 18 let. Školy v Gaze většinou mm, mývají kolem tisíce žáků a zhruba 50 člené třídy. Potřeby tohoto 1,5 milionu lidí, eh, to jejich potřeby pokryje zhruba 80 nákladních vozidel denně. Eh, já nevím, jestli posudte sami, jestli je dostatečné. Světová banka a Světový fond eh, ovšem říkají, že by těch vozidel mělo být zhruba 500 denně, aby skutečně pokryly potřeby. Dále eh, průměr 475 vozidel v květnu v roce 2007 tam denně jezdilo a potom v prosinci 2005 to bylo v průměru 584 vozidel. Navzdory nedávnému zlepšení, to znamená zejména dodávek stavebních materiálu a podobně, které skutečně jsou velmi potřebné po konfliktu z loňského roku, to množství je skutečně velmi omezováno. A týká se to nejenom stavebních materiálů, ale také třeba plastové hračky, eh, džem, džusy, textil, čokoláda. Nic z toho není pouštěno dovnitř. Možná jste slyšeli, že stát Izrael připustil, že má dokumenty, které se týkají politiky blokády, včetně seznamu dovoleného zboží. Dále mají také tzv. red lines, to znamená, mají stanovené minimální nutriční požadavky na eh, obyvatele Gazy. Izrael samozřejmě odmítl eh, tyto dokumenty z veřejnost a podle médií eh, je to jenom 81 položek, které pouští do Gazy. Pravděpodobně Eh, už od roku 2008 se tam nedostává žádné palivo pro vozidla a jediný eh, existuje tedy pouze jedna elektrárna, která dostává pouze třetinu potřebného, eh, potřebné elektřiny. Plyn k vaření je jenom zhruba na 50% potřeby, takže k palivům je obecně velice omezený a to znamená nedostatek paliv a časté vypínání elektřiny, což naprosto ničí denní způsob života. E, například zdravotnictví, e, když si vezmete to, že nejde často elektřina, že nejsou náhradní díly na údržbu, třeba vodovody, a kanalizace a tak dále. To všechno funguje velice špatně a to musí mít jasně důsledky na zdraví občanů. Současně s tím zdravotnictví není schopno eh, se starat o potřeby palestinců. Izrael umožňuje přístup pro určité léky a spotřebitelské spoži, ale mm, prostě je třeba mít nějaký rozumný systém. Prostě potřebujete kromě toho ještě také náhradní díly, eh, potřebujete mít další vybavení, potřebujete mít určité sanitární podmínky, také lékaři se potřebují průběžně vzdělávat. A to všechno je potřebné, aby systém fungoval. A k tunelům v důsledku ekonomické blokády eh, jsou velice důležitou spojnicí právě tyto tunely. Eh, je jich nějakých 1200 eh, a je to proto, že se příliš nedostane oficiálními cestami zboží do teritoria. V loňském roce ti, kteří nebyli schopni eh, se uživit, tak ten počet se zrostl ze 100 tisíc na 300 tisíc, což tedy eh, by nebylo přijatelné v jakékoliv jiné části světa. OSN už eh, několika pilotními projekty prokázalo, že má určité mechanismy Španělské předsednictví v AFETu včera zdůraznilo, že je ochotná pomáhat eh, v rámci e BAM. Jak řekla paní Jolie, eh, bloka Adagazy, která funguje od roku 2007, výrazně zhoršila životní podmínky palestinců, prohloubila chudobu, nejistotu v zásobování potravinami, znemožňuje obnovu a eh, destruuje de facto ekonomickou činnost. Tak, aby se, tedy, aby se otevřely eh, hranice gazy pro zboží, tak toto je jedna jediná možnost, jak zabránit humanitární katastrofě. To by také umožnilo eh, vyhnout se tragédiím, jaké, jako jsme zažili včera. UNRA je zde o to také, aby eh, bránila násil, páchání násilí na lidech, kteří přivážejí pomoc do eh, Gazy. Orgány OSN eh, a další společně prohlašuje, že tato situace je naprosto nepřijatelná, kontraproduktivní a není možné se smířit s touto blokádou. UNRA také eh, žádá, aby eh, Rada bezpečnosti odsoudila spáchané akty a také eh, podporujeme schválení prompt plus chceme, aby situace byla transparentně vyšetřena v souladu s mezinárodními standardy a aby byly otevřené hranice v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti 1860. Děkuji vám. Monsieur Mitchell. Pan Mitchell, máte slovo? Děkuji paní předsedkyně, děkuji delegaci, která byla do Gaze, děkuji také zástupkyni a za to, že mezi nás dnes dopoledne přišla. Ehm, určitě musíme cítit s těmi, kdo trpí, o tom není žádných otázek, ale a bohužel náš soudce, naše empatie jim nezaručí jídlo, léky a tak dále. Všichni víme, jaký eh, musí být výsledek. Musíme mít řešení formou dvou států v tomto regionu. Je to jako e, v Irsku. Věděli jsme, co se musí udělat, to trvalo to 30, 30 let. Za těch 30 let řada lidí zemřela. A ze své zkušenosti ze Severního Irska vím, že eh, diktáty či nějaké recepty ze zahraničí eh, často nepředstavují přidanou hodnotu ve snaze hledat řešení. To jsem chtěl říct obecně na úvod. Eh, viděl jsem eh, na televizi zřejmě nadměrné užití, nepřiměřené užití síly. Evidentně lidé zemřeli rukou izraelských vojáků. Také jsem viděl útoky na izraelské vojáky, které byly velice jasně zdokumentovány. Eh, včera večer v televizi lidé stáli ve frontě, aby mohli zbýt vojáky a Izraelce tvrdí, že vojáci měli pouze Jo, že měli eh, pistole, eh, eh, které střílí barvou, několik vybavené ostrými náboje, ale z těch obrázků vyplývá něco jiného. Ehm, není Izrael všem nepřepustil na místo někoho jiného, takže známe jenom izraelskou verzi, to je propaganda, my potřebujeme pravdu. Myslím si, že správný způsob, jak dodávat humanitární pomoc, ovšem eh, nebyl asi zvolen. Někdo hovořil o tom, že 250 tisíc tun pomoci leží v poušti, protože není možné ji doručit. Nevím, jak lidé, kteří darovali prostředky nebo, um, nebo tu, tu, přímo tu pomoc, eh, jak asi, jaký z toho asi mají pocit. Um, je pravda, že eh, Izraelci nejsou ochotní otevřít hranice, ale egyptiané to učinili a možná by bylo vhodné, aby Evropská unie spolupracovala s Egyptem na tom, abychom dostávali do Gazy tu pomoc, kterou víme, že nebude zneužita pro, eh, pro teroristické účely. Lidé potřebují potraviny, potřebují léky a tak dále. Evropská eh, unie by měla už jasně říct, že třeba kolektivně něco v této věci učinit. Dále eh, zajímala, zajímalo by mne stanovisko komise, co v této věci komise dělá co dělá, či jak reaguje naše vysoká představitelka, jak tedy reaguje Evropská unie na tuto situaci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Paní Gres, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji za to, že jste zařadila na pořádné tento bod věnovaný situaci v pásmu Gazy, vzhledem k tomu, jak vážná je situace. Skutečně doba je vážná požadavky, požadavek sestavit eh, Mezinárodní vyšetřovací komisi již byl vysloven ze strany OSN, ze strany uh, paní Eštové a tak dále. Uh, je třeba, aby Izrael nesl odpovědnost. Samozřejmě diplomace je nutná, ale já si myslím, že tlak musí být větší, protože došlo k porušení lidských práv, došlo k narušení uh, mezinárodních vod. Nestačí už jenom slova, potřebujeme konkrétní kroky o lidských, v rámci lidských práv. Uh, V letech 95 až 2007 jsme investovali 18 eh, miliard, milionů, miliard eur eh, eh, do Unie do Středomoří. Izrael je součástí naší pomoci. Možná bychom se měli znovu vrátit k našemu pojetí spolupráce s, se Středomořím a k tomu, jaký model společnosti chceme propagovat. Ale především tady chci říct, že náš výbor pro rozvoj by měl žádat po komisi a radě pozastavení všech dohod o spolupráci s Izraelem a respektování klauzule o lidských právech. Jde tady o všechny dohody o spolupráci a partnerství také. Děkuji paní Kretu, prosím. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych připojila pár slov. Chtěla bych říct hned na začátku, že my bychom měli pokračovat eh, zcela jasně Eh, dávat najevo, že takováto eh, blokáda, že to je naprosto špatný přístup. A my jsme byli tady na západním břehu eh, Jordánu, v Nábolusu a tak dále. Setkali jsme se s ministerským předsedou Fajádem. Víme, co tedy dělal pro Eh, palestinské lidi dosáhli hospodářského růstu 8% za minulý rok a tak dále. Čili já myslím, že my bychom měli pomáhat k tomu, aby eh, nabýval na významu, zvětšoval se jeho vliv v Gaze a jinde, protože prostě nebyl, vhodný, nebyl skutečně legitimně eh, volen. Také jsme měli velice kvalitní diskuse se zástupci UNRY v Gaze já bych eh, řekla pár slov o rozvoji. My financujeme nejenom eh, Palestince, eh, kteří žijí jak uvnitř, tak mimo okupovaná území a to už mnoho let. Bylo to 500 milionů eur v loňském roce. A principiálně my jsme tím nejdůležitějším dárcem pro UNRY. 30 jde z evropského rozpočtu, další 30 z členských zemích a e, zbytek jde ze Spojených států, Norska, ale z arabských zemí je to méně než 1%. Moje otázka je, jak Můžeme třeba eh, se zeptat eh, paní Ashton, eh, jak, jakým způsobem bylo možné trošku potlačit arabské země, aby k tomu přispěli také. Protože vlastně oni mají e, rozpočet 10 tisíc učitelů a tak dále a e, prostě až do podzimu budou muset mít nějak, nebo mají rozpočet jen do podzimu a jestli nedostanou peníze z jiných zdrojů, budou se muset obrátit k Hamasu. Čili já myslím, že e, arabské země by se tady měly velice zajímat. Mělo by to být v jejich zájmu, aby tam přispívali. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Pan Görens, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych nejprve řekl, že aktuální situace stále nahrává eh, na obou stranách těm nejméně odpovědným proudům. Eh, na obou stranách tedy toho konfliktu. Za druhé, to, k čemu došlo, eh, ukazuje situaci, která je špatná už stále, ale stále se zhoršuje. Třetí věc, Rád bych vzal hold eh, činnosti UNRWA, agentuře, agentury OSN na území pasma Gazy. A rád bych také potrhl nestranost jejího působení. To je základní princip veškeré humanitární činnosti mimochodem. Myslím, že vzhledem k potřebám, které jste nám tady nastínila, a k tomu, že k tomu, jaké zboží a jakým způsobem je možné jej dodávat. Ta eh, vaše nestranost, která vám umožňuje reagovat podle potřeb, které identifikujete na, na místě, tak ten, tento princip nestranosti je podkopáván. Eh, domnívám se, že naším úkolem ve výboru je především eh, dbát na to, aby byl dodržen humanitární aspekt musíme tedy odlišovat mezi aspektem bezpečnostním a humanitárním. Samozřejmě eh, bezpečnostní aspekty jsou naprosto legitimní. Eh, mohli bychom říci, že eh, cement, přístup do škol nebo ke vzdělání, přístup k potravinám, to přece nejsou zbraně hromadného ničení, čili nic nebrání tomu, aby tyto věci, toto zboží, tyto produkty byly dodávány na území pásma Gazy. Já si myslím, že proti tomu se nemůže stavět nikdo. Čili vůbec neexistuje žádný důvod pro přetrvávání blokády, kterou trpí obyvatelstvo, které tam žije v příšerných podmínkách. Já jsem ten region nenavštívil v nedávné době, ale před pár lety ano. A už tehdy byla eh, situace strašlivá. A jak slyšíme, stále se zhoršuje. Poslední věc, v našem politickém dialogu se domnívám, že bychom měli upřednostňovat dialog se zodpovědnými silami, které chtějí hájit mír. E, takoví lidé jsou na obou stranách a také jsou na obou stranách e, lidé naprosto opačného zaměření. Takže Eh, tolik eh, pár bodů ode mne a především si myslím, že naši, mm, naším prvním cílem by mělo starat se o dodávání humanitárních eh, dodávek. A pokud jde o návrh týkající se Egypta, ano, bylo by asi možné snažit se spolupracovat s Egyptem, tak aby to, co žádáme, mohlo být skutečně zrealizováno. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Cashman, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji vám za zprávu z delegace. Chci poděkovat také zástupcům UNRY. Já sám se připojuji k tomu, co bylo eh, řečeno ostatními. Jsem také pro objektivní a nezávislé vyšetření. Bez blokády, to bych chtěl zdůraznit, by nedošlo k té včerejší tragédii. Izrael často eh, za podlouhou dobu se snažil dosáhnout vyjednávání s umíjenými silami. Jenomže eh, takovéto eh, reakce je třeba říci, že posilují extremismus, čili tato politika nefunguje. Parlament už dříve už dříve hlasoval o pozastavení dohody o přidružení Izraele k EU. A já myslím, že bychom měli uvažovat o tom, eh, že bychom eh, obnovili toto doporučení. Protože pokud nebudeme podporovat článek 2, to znamená klausuly o lidských právech, eh, tak budeme podkopávat vlastní, vlastní důvěryhodnost. My jsme měli také ve skupině tuto debatu a budeme mít ještě další tady s kolegou. Já myslím, že je velice šťastné, že jste tam byli právě v té době a, a já předpokládám, že tedy, nebo vlastně jste říkal, že dostaneme ještě další zprávu eh, s doporučením. Všem realita je taková, když se podívám na Irsko a na vytvoření státu Izrael, to vlastně vždy znamená, že musíte vyjednávat s lidmi, se kterými se vám nikdy vyjednávat vlastně nechce. Někteří je nazývají teroristy, jiní bojovníky za svobodu. Ale ať už je to tak nebo onak, eh, jejich argumenty je třeba se zabývat, jinak bude pokračovat utrpení. Stifler. Paní Stiflerová, prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Já Mm, budu trochu nesnad opakovat, ale vrátím se k tomu, co říkali právě pan Gerenc a pan Cashman. Já si myslím, že to, čemu se musíme vyhýbat, je především smě, směšování toho útoku před dvěma dny a situace v pásmu Gazy, protože eh, tam je eh, pojitko mm, příčiny a následku, ale my tu blokádu chceme zrušit ne kvůli tomu incidentu, ale proto, že blokáda nutí Palestince žít v nepřijatelných eh, podmínkách. A navíc, kdyby neexistovala blokáda, nedošlo by k tomuto dramatu, k tomuto incidentu. Eh, taková dramata má opět nastat, dokud blokáda bude trvat. Čili souhlasím s tím, co říkal pan Gerens, je tady na jedné straně eh, otázka bezpečnosti, na druhé humanitární a pokud ošetříme ehm, jednu, dostaneme pokroku i v druhé. To jsem jenom chtěla připojit. Děkuji, paní Zemer, prosím. Také já bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli k těmto informacím. A já myslím, že jako poslanci rozvojového výboru bychom také ve svých frakcích měli prosazovat parlamentu, eh, v parlamentu rezoluci, a, která se bude týkat asociační dohody mezi EU a Izraelem. Také požadavky G. Mitchella, že totiž je třeba nasadit nezávislou vyšetřovací komisi, tak e, ano, protože e, to, ty popisy, to vysvětlení situace k tomu, co se stalo, e, to opravdu je, ty verze jsou velice různé a možná, že po internetu kolují také upravené záznamy, takže vlastně není dost dobře možné eh, říci, co se skutečně stalo. Tady je to třeba opravdu vyjasnit. Máme tam devět mrtvých, mnoho těžce zraněných a to prostě nejde jen tak přejít. Ovšem, když se zaměřím trošku na Německo, tak eh, já tak trošku lituji, že v souvislosti s vlastními dějinami Eh, jsme poněkud nejistí, jak hodnotit eh, to, co se děje eh, na Blízkém východě. Prostě je třeba říci, že pokud se kritizuje izraelská vláda, tak to není možné vždy zaměňovat s antisemitismem, interpretovat jako antisemitismus. V Izraeli žijí nejenom jde, židé, ale také další lidé a myslím, že by bylo dobré, kdybychom vyslali signál, že chceme posílit ty síly, které více uvažují a eh, které eh, jsou za změny izraelské politiky. Čili já myslím, že také ten univerzální nárok na lidská práva by měl být oboustranný a možná, že bychom také měli uznat to, že velká část izraelského obyvatelstva stojí v opozici k vládě. A mimochodem já eh, patřím, eh, nebo já jsem ze země, eh, který která byla sama dlouho za velkou zdí. Viděla jsem tu tež zeď na palestinských územích a eh, prostě takováto historie by se prostě opakovat neměla. Paní Stefanová, to ještě jednou o slovo? Ano, jenom eh, se chci připojit k tomu, co říká paní Zimerová. Eh, vzpomenete si jistě, paní Žoli, že v Jeruzalémě jsme se také sešli s Izraelkou, židovkou, která hovořila jménem ne celého svého národa, ale jeho části a říkala, že se stydí za, za to, co dělá vláda, že ji to skutečně mrzí. A bylo to opravdu nalehavé svědectví, takže bychom se také měli uvědomit, že ne všichni lidé v Izraeli souhlasí s těmito rozhodnutími. To bychom si také měli uvědomit, jinak bychom mohli snadno upadnout do, jak bych to řekla, do nepříjemných situací. Ano, máte slovo. Neznám vaše jméno. Se Lee. Já si myslím, že musíme reagovat. A musíme požádat, aby vše bylo velmi jasné. Musíme vědět přesně, co se stalo. Musíme mít informaci, přesné údaje a izraelské orgány musí také přesně vysvětlit, co se stalo mezinárodnímu společenství. Úloha Evropy by měla napomáhat mírovému procesu. Je třeba vytvořit podmínky pro to, abychom eh, dostali všechny k jednacímu stolu. V takovéto složité situaci Eh, nesou odpovědnost obě strany a myslím, že Evropská unie se zatím aktivně nezapojila eh, v poslední době tedy do podpory míru. Příliš často, když dojde k nějakému problému na Blízkém a Středním východě, tak prostě si jenom uvědomíme, že ta situace je velmi složitá. Já myslím, že Evropská unie ehm, nebyla se neúčastnila v posledních letech mírových iniciativ. Jak říká pan Mitchell, měli bychom vyzvat Egypt, aby se ujal iniciativy. To ano, ale také to bude velmi komplikované. Víme, že pasmo gaze to je složitá otázka a Egypt nese určitou odpovědnost. Hovoříme o pásmu. Je to pásmo země, které vlastně nikdo nechtěl. A já si myslím, že Evropa musí vytvořit takové podmínky, aby byl znovu obnoven dialog. Já bych byl rád, aby tento výbor pozval Tonyho Brela a vyzval ho, aby vysvětlil, jakou politiku vedl eh, na Blízkém východě. Protože jinak si myslím, že příště si můžeme uvědomit určité otázky, když budeme mít o záležitosti vojenského povahy, jako je tato. E, ano, takže e, Já konec konců nevím ani, co tam do toho přinesla na začátku, takže co by do, do řešení krize mohl vnést, vnést nyní. Máte slovo. Pane Dema. Pane... Omlouvám se, paní předsedkyně, já jsem nechtěl pouze jen tak něco říci do větru, ale protože eh, Evropané mají vůči této oblasti velkou zodpovědnost. Eh, navrhuji, aby až se vyjádří všichni, abychom schrnuli poté, co bychom měli podniknout. Takže pane Deva, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. To je věc, kterou jsme tady už eh, dříve řešili. Je to velká lidská tragédie. To je jako eh, Hamlet bez prince dánského. Eh, také před hm, za de- deset let jsme dali miliardy eur do toho, abychom napravili lidskou tragédii, ale nic se nezměnilo. A proč se nic nezměnilo? Proč Evropská unie, která ano, má, momentálně má finanční potíže, ale eh, věnuje obrovské části svých nedostatkových prostředků do péče za péče o tyto uprchlíky, přičemž arabské země, které jsou velice bohaté, vypadají, jako by je to nezajímalo jakoby je vůbec nezajímalo to, jak se vede jejich eh, bratrům muslimům, bratrům arabům. Ale já si myslím, že dokud pro ně se to nestane důležitou záležitostí, dokud je to nezačne bolet, eh, tak eh, se nebudou tedy zabývat bezpečností na obou stranách hranice. Jak je možné, že v době velkých finančních potíží nežádáme od arabských zemí, aby na sebe vzali větší podíl zodpovědnosti za tyto arabské lidi. To oni prostě sice tvrdí, že chtějí eh, bezpečnost, eh, Eh, svých eh, prostě eh, dokud, dokud se nebudou, nebude všude na každém rohu říkat, že opravdu chtějí pomoci. Ti z Kataru, z Dubaje, prostě ti, co jsou bohatí, no tak se nic nestane. Čili já si myslím, že skutečně první věc bychom měli tedy udělat demarši, napsat demarši na eh, směrem arabským zemím a vyzvat je, aby vzali na sebe náklady tohoto problému, který zatím financuje Evropská unie. A jestliže odmítnou, potom bude aspoň jasno. Madame Teograkus. Pani Teograkus. Děkuji, paní předsedkyně. Situace na západním břehu Jordánu se zcela liší od situace v Gaze. Není možné srovnávat obě tato území. V Gaze, kromě hrozné blokády, kterou stanovil Izrael, ještě existují sociální rozdíly. Ty vznikly kvůli uzavřeným sňatkům. Dokonce i bratranci a sestřenice se berou mezi sebou, takže je tam hodně anomálí. Děti se rodí nemocné. A to také má dopad na sociální problémy. Tedy kromě nesmírné chudoby, ve které žije místní obyvatelstvo. A také zničení všech druhů infrastruktur. To je něco zcela běžného. Kromě toho se ničí každé úsilí, které vyvíjí tento národ, aby mohl překonat svůj, svoji situaci. Hovořili jste o tunelech, které se hloubí, aby prostřednictvím těchto tunelů byl do Eh, tohoto území dovážen materiál. Předpokládám, že hovoříte o Egyptu, protože na západním břehu Jordánu tam tyto tunely nejsou. A chtěla jsem se zeptat, někdo v Egyptu je za to zodpovědný, protože Izrael podle mě eh, jedná eh, ve jménu státního terorismu. A já si myslím, že by mezinárodní společenství mělo mít vliv na Izrael. Izrael neotevřel hraniční přechod v Rafě, aby tedy mohl, se mohl dodávat materiál do Gazy do, nebo do západního břehu Jordánu, ano? Izrael sdělil, že do, se do Gazy dostávají zbraně prostřednictvím lodí, ale nikdy nám neřekl, proč. Nikdy nezadržel loď, která by tedy splňovala takové e, charakteristiky. A proč zautočil na loď, která vezla humanitární pomoc? Tato propaganda tou neoklamou evropské poslance. těchto dnech po potopení této lodi paní Bakojany požádala o otevření kanálu mezi Kyprem a Gazou, aby zachránila obyvatelstvo. Bylo učiněno rozhodnutí, ale na všechno se zapomnělo a dnes to, co se stalo dnes, bude zapomenuto za dva týdny, za tři týdny, ale lidé v Gaze trpí dále. My máme různé teorie, různě situaci analyzujeme, ale nemůžeme eh, dopustit to, aby k takovéto tragické situaci stále docházelo. Paní předsedkyně, já nevím, jestli mám ještě čas, abych mohla pokračovat. My má... máme obrovský Máme obrovský sklus, musíme už uzavřít. Všichni víme, že situace je dramatická, takže možná není by bylo důležité uh, ten čas věnovat tomu, abychom se rozhodli, jaké kroky můžeme podniknout. Dobrá, takže já bych na závěr ještě chtěla doplnit, že je nemožné, aby se mezinárodní společenství dozvědělo, co se v Gaze děje, pokud tam nevycestuje a pokud nestráví určitý čas s obyvateli Gazy. Kromě toho, proč má tolik hlasů? Co přesně poskytuje. Já jsem se dívala, eh, jak eh, vypadaly volby a nedodržovaly se tam všechny volební, všechna volební pravidla. Takže já jsem eh, chtěla zjistit, co přimělo palestince, aby hlasovali pro Hamas. Byla to hrozba, kterou představoval pro ně Izrael. Děkuji. Um, Myslím, že situace mezi Palestinou a Izraelem už trvá nějakých 60 let a pokud eh, se skutečně nebudeme snažit tu situaci vyřešit, eh, tak se nic neposune dál. A pokud se soustředíme na ten incident, ke, eh, kterému došlo, ovšem pokud se soustředíme konkrétně na ten incident, ke kterému došlo v mezinárodních vodách, tak tam máme určitou šanci k posunu, jistě větší než u problémů, které trvají 60 let. A je třeba tedy přizvat eh, nezávislé mezinárodní experty, kteří by vypracovali zprávu, to potom může představovat základ pro další kroky, protože oni mohou doložit, že došlo k porušení um, lidských práv, porušení válečného práva a určitě by to byl nový prvek. Čili pokud se nám podaří eh, eh, soustředit se na tento oddělený incident, mohlo by to pomoci posunout dále celou tu situaci. Co mě znepokojuje, že Rada bezpečnosti se nerozhodla přikázat provedení tohoto mezinárodního vyšetřování. A možná v tom spočívá odpovědnost Evropy. Musíme dnes požádat o takovéto mezinárodní prošetření celého incidentu. A parlament se musí ujmout své zodpovědnosti. Myslím, že by to mělo jít formou usnesení. E, také by bylo možné vydat doporučení radě. Doporučení radě to je věc, kterou mohou navrhnout buď politické, e, poslanecké kluby, anebo 40 e, poslanců může o to požádat. Nás tady ve výboru není dost, čili je třeba, abychom všichni ve svých poslaneckých klubech se snažili proto získat podporu, eh, tak aby vzniklo doporučení radě, aby žádala sestavení expertní komise. Je tady třeba sestavit takovouto expertní komisi, pokud pokud to neučiní Rada bezpečnosti, mohla by to udělat eh, Evropská unie. Takže eh, parlament musí využít eh, prostředky, které má k dispozici a musíme na příštím plénu hlasovat o usnesení v této věci. Já vám tedy navrhuji, abyste se abyste pracovali na tomto usnesení. Samozřejmě to nebrání tomu, abychom ještě Eh, vydali eh, ucelenější usnesení, jak o tom hovořil pan Mitchell, eh, s tím, že bychom zapojili Egypt, s tím, že otázky bezpečnosti se nemohou omezit jenom na některé články, že to, a že to že faktor bezpečnosti přece nesmí dovolovat a ospravedlňovat takovéto kroky Izraelců. Ovšem zatím bychom se měli omezit na ten incident, ke kterému došlo v mezinárodních vodách a potom na to navazovat dále, protože pokud by ta zpráva mezinárodní potvrdila, že došlo k porušení lidských práv, tak potom například německá jurisdikce může odsoudit ty, kdo dali příkazy e, v rámci izraelské armády a pak to může všechny ty další důsledky. Pan Sastoli žádá o slovo. Ano, paní předsedkyně, já vám upřímně říkám jako předseda delegace demokratické strany Evropského parlamentu, že je velmi těžké mít iniciativu a spolupracovat s těmi, kteří si myslí, že Izrael provádí státní terorismus. Potřebujeme rovnováhu, vyváženost. Nechceme nyní podněcovat e, různé em, rozjitřené emoce v takovéto situaci míru dosáhneme, když budeme jednat u jednoho stolu všichni ti, kteří v této oblasti musí nalézt cestu, jak spolu vycházet a jak spolu žít. A musí všichni dodržovat pravidla pro lidská práva. Já Opakuji, že musíme trestat porušování lidských práv, ale nacházíme se v situaci, kdy chceme, aby Izrael šel příkladem, protože zde hovoříme o zemi, kde existují záruky a je také možnost, aby občané měnili svůj politický názor. Já opakuji, paní předsedkyně, velmi těžké mm, mít iniciativu a pracovat spolu s těmi, kteří si jednostranně myslí, že tato otázka může být vyřešena pouze, pokud budeme postupovat proti Izraeli. Paní Gres, máte slovo. Eh, ano, eh, paní předsedkyně změnila tři možnosti. Já bych ráda eh, ještě se vrátila k té čtvrté, kterou jsem navrhovala, podpořil to pan Kašmen a paní Zemerová, a totiž zvážit možnost vypracovat usnesení eh, s tím, že výbor pro DVP žádal eh, provádění článku 2, to znamená té klauzule o lidských právech. To bychom mohli uplatnit eh, při pozastavení dohody o spolupráci s Izraelem. Paní předsedkyně, musíme požádat také arabské země, což jsou také uznané svrchované národy, které mají uh, eh, dispozice prostředky, aby aby řeš, také se ujali své role. Předsedkyně, ale my nemůžeme vyřešit celý ten problém. Myslím, že by bylo inteligentní se zaměřit na to, k čemu nyní došlo. A pokud máme se nějak posunout ku předu, tak tady, v této konkrétní věci, dnes můžeme sehrát svoji roli. Budeme potřebovat dalších 30 let, abychom vyřešili to všechno kolem. Pane Mičeli, prosím, já to nechci natahovat, ale já podporuji to, co jste řekla. My nemůžeme tento problém eh, vyřešit a bude se o tom muset, bude se tím muset zabývat konference v Štrasburku a budeme se muset kontovat, jak eh, se s tím chceme vyrovnat, ale možná, že bude eh, důležité abychom eh, to předali komisi, protože já skutečně eh, nevím, jak se k tomu postavit eh, a přitom nekonzultovat to třeba s Barankou Eštnovou nebo s někým výše postaveným, ale toto skutečně musíme nějak řešit. Pane Garenci, prosím. Myslím, že slovo si vzal italský poslanec. Já jsem chtěl říci, že plně souhlasím eh, s panem Sasonem, když patříme do různých politických frakcí. Já bych nechtěla říkat, že Izrael je teroristická země. To není přípustné. Musíme si dávat eh, větší pozor, musíme být více obezřetní a méně vášniví z politického hlediska. Myšlenka, že zde musí existovat dva státy, tak to je základ. Musíme si zachovat chladnou hlavu a musíme postupovat logicky. A předtím, než začneme o něčem hovořit, tak musíme přesně vědět, jak se věci eh, mají, co se přesně stalo než budeme někoho soudit. Doufám, že dojde k mezinárodnímu vyšetřování a poté budeme moci eh, v tom mít větší jasno. Pane Gerenci, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že Evropský parlament má dlouhou tradici, která nám říká, že eh, všechna usnesení prakticky všechna usnesení obvykle nevedou ke konkrétním výsledkům. Čili pokud eh, vydáme NT usnesení, kde bude 30 bodů odvodnění a 60 eh, bodů, tak ničeho nedosáhneme. Jsou tady dva aspekty týkající se postupu Evropského parlamentu. Vy jste uváděla ten první, totiž že musí, a dokonce to žádá i většina izraelského obyvatelstva, je třeba, aby proběhlo mezinárodní vyšetřování. Pokud nebude možná ani provést mezinárodní vyšetřování, že tomu došlo v mezinárodních vodách, tak já už teda ničemu nerozumím. A dále e, také je třeba dosáhnout toho, aby UNRWA Eh, vzhledem k tomu, že má mandát k tomu, aby působila na eh, území pásma Gazy, a, ale on nemá možnost svůj mandát stoprocentně vykonávat. A to je ohrožení principu nestranosti, který představuje vlastně povinnost aktérů v humanitární oblasti, ať už jde o aktéry nevládní či institucionální. A tady v tomto případě jde o institucionálního aktéra par excellence, je třeba UNRWA nechat dělat její práci. Já si myslím, že pokud se zaměříme na tyto dva aspekty, to by bylo důležité, protože všechno ostatní je sekundární a pokud do toho usnesení toho dáme příliš mnoho, tak to ohrozí dosažení našeho politického záměru. Děkuji, dávám slovo paní Vilardové, aby zareagovala na velmi konkrétní otázky, které se týkají humanitární pomoci v pasmu Gazy. Děkuji mnohokrát, eh, paní Žoli. Děkuji, pane Garenci, za vaši podporu činnosti UNRWA v pásmu Gazy. Možná bych také poděkovala ještě paní Kretu, už tady není, eh, za podporu naší činnosti v Gaze a také poděkovat delegaci za výzvu eh, ve smyslu pokračování finanční podpory naší činnosti v Gaze. Jak řekla čelíme velmi eh, závažné finanční krizi. Je to vážnější než kdykoliv dřív. My, nám chybí 73 milionů eur na to, abychom mohli poskytovat vůbec ty základní služby. Ten celkový rozpočet je 100, 428 eh, milionů. UNRWA nebude schopna fungovat eh, po konci září, eh, pokud se situace nezlepší. Poprvé máme finanční potíže tak eh, brzy už v devátém měsíci. Evropská unie je naším hlavním podporovatelem, nejenom Evropská komise, ale také členské země, proto se na vás obracíme. Ale náš generální komisař eh, eh, se taky aktivizoval a také eh, žádá arabské země o finanční příspěvky, žádá o to nyní intenzivněji než dříve. Máte pravdu, paní Krytu má pravdu, že oni de facto podpor- přispívají do našeho všeobecného fondu pouze 1,5%. Toto je součást našeho rozpočtu, eh, platí se z toho platy lékařů, učitelů a tak dále, to je těch 428 milionů, eh, přičemž oni do toho dávají pouze 1,5%, přičemž podle eh, rezoluce Arabské ligy by to mělo být 7,8%. My se snažíme vyvinout maximální tlak. Náš generální komisař byl minulý týden v Saudské Arábii aby aktivizoval arabské dárce, ale my také máme ještě další část eh, rozpočtu eh, pro naléhavé a ad hoc záležitosti, jako třeba eh, programy sociální pro ty nejchudší a tam je třeba říct, že arabské země přispívají. Tak to skutečně je a dávají tam významné procento. Čili my s vámi souhlasíme, že je třeba posílit eh, úsilí o to, abychom získali z jejich strany větší podporu, ale oni skutečně přispívají ne tady do našeho obecného fondu, ale do jiných programů. Eh, v každopádně eh, bychom uvítali, kdybyste nám také pomohli přimět arabské dárce ke zvýšení jejich podílu vy jako Evropský parlament. Madame. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za to, za tu činnost, kterou vyvíjí vaše organizace s opravdu pozorovnými výsledky v pásmu kazy. Ráda bych vás informovala, že členové delegace za tři výbory v pásmu kazy se rozhodli vypracovat návrh usnesení um, určený pro černové plénum, kde schrneme, co jsme viděli v terénu a co by podle nás bylo vhodné napravit. A sekretariáty těchto tří výborů, to znamená zahraničního, našeho výboru a rozpočtového, byly pověřeny vypracováním návrhu usnesení. samozřejmě pod vedením poslanců, kteří byli na, eh, v té delegaci. Bude to tedy usnesení o situaci v pásmu Gazy. To ovšem neřeší problém eh, požadavku, který pravděpodobně učiníme, to znamená eh, sestavit Mezinárodní vyšetřovací komisi. Problém je v tom, že nevím, jakou formou bude možné, nebo bychom měli formulovat tento požadavek, zda formou usnesení či formou doporučení radě. V každém případě se k té otázce ještě vrátíme a možná můžeme zůstat v kontaktu a pověřit ty, eh, kdo budou mít chuť se tomu věnovat, eh, aby vznikla nějaká malá pracovní skupina, eh, která by se zabývala tedy tím, jak sestavit nezávislou vyšetřovací komisi, expertní. Pane Garenci, ano, velmi stručně, já podporuji to, co jste řekla, paní předsedkyně, na konci. A myslím, že bychom měli vypíchnout ty dva body, mm, o, kterém, o kterých jsme hovořili, v tom se, myslím, shodujeme, to znamená mezinárodní eh, vyšetřování plus eh, umožnit UNOVA, aby vyvíjela svoji práci. Mohli bychom jít eh, formou doporučení, jako tomu říct článek 121 jednacího řádu, to znamená doporučení radě. Pan Mitchell. Paní předsedkyně, já bych navrhl, jelikož eh, bude debata dnes nebo zítra na koordinátoru, možná, že by bylo dobré to eh, vzít v úvahu, než budete jednat. Děkuji. Máme na pořadu ještě jeden bod. Um, chci říci, že Eh, ano, jsou to interpelace na komisi. Nejprve zde máme otázku paní Kellerové a pana Barmana. Eh, máte to ve svých složkách, nebudu to číst. Eh, dávám slovo, tedy je to otázka paní Kellerové a pana Bermana. Dávám slovo komise, aby zodpověděla na tuto otázku. Děkuji. Komise je ráda, že od vás dostala tuto otázku k tomuto velmi důležitému tématu. A jsem také ráda, že máme možnost eh, přesně vysvětlit, eh, co děláme na evropské úrovni. My jsme udělali hodně proto, abychom umožnili přístup lidem slabozrakým, eh, přístup ke kulturním statkům. Uvidíme, jestli v červnu se to podaří podepsat, ale pokud ano, podepíšeme doporučení, tedy předložíme doporučení eh, velice podrobné eh, pro všechny země, aby eh, země tedy brali v úvahu potřeby těchto lidí. Je to záležitost, kterou kterou podporuje eh, Nicaragua a Brazílie a další. Je to záležitost také, která si vždycky vyžádá dlouhá, dlouhé vyjednávání a poté eh, bude třeba eh, ratifikace a teprve potom to bude moci vstoupit do platnost tedy. A de facto ty ratifikace bude muset být nějakých 50-60, než se to může uplatnit. A také musíme změnit evropské aky, poněvadž existují mezinárodní smlouvy eh, s určitými výjimkami. Evropské eh, právo má také výjimky pro eh, lidi s různými postiženími, ale není to povinné. Evropská unie má určitý dialog s unii slabozrakých a slepých a z Unii postižených. Je to rychlý a pragmatický přístup, který jsme zahájili v září a tento dialog eh, se usiluje o eh, větší produkci a větší distribuci eh, uměleckých a kulturních děl v dostupných formátech. My se snažíme také dosáhnout interoperability a kompatibility systému. Eh, také hodláme, eh, hodláme ustavit eh, databázy, kde tedy lidé registrovaní jako znevýhodnění, invalidé a nevědomí se mohou registrovat a pak získají přístup Eh, také máme akční plán. Eh, koncem června budeme mít memorandum a máme eh, vyhodnocovací nástroj. Také máme na, na webu nástroje, které se zabývají také interoperabilitou a dalšími technickými aspekty a bylo by dobré, kdyby evropská zkušenost do toho byla vnesena. Dále máme tzv. trusted intermediaries, to znamená, máme organizace, které zprostředkovávají tuto problematiku, máme je ve 12 členských zemích, do konce roku jich snad bude všech 27. A kromě toho, v rámci tohoto dialogu eh, se snažíme téhož dosáhnout eh, ve 185 zemích po celém světě Eh, poněvadž jenom eh, to je taková záruka, že eh, ta díla ve speciálním formátu se dostanou do správných rukou. Má to ovšem také ještě politický aspekt a my tedy víme, že evropské smlouvy už mají zabudované určité výjimky, speciální přístupy k invalidům a nevidomým. Problém ve VIPO je ten, že určitá skupina zemí tuto navrhovanou smlouvu pro slabozraké eh, odmítají, poněvadž oni chtějí daleko širší výjimky, také pro vzdělání a další věci, například náboženské a tak dále. No a my máme určitý trojfázový test, který umožňuje určité výjimky a já se domnívám, že eh, toto by mohlo eh, zacházet příliš daleko a bylo by to nabourání eh, autorských práv. No já doufám, že jsem nemluvila příliš dlouho. Chtěla bych vás ujistit, že na papíře to vypadá, jako bychom byli proti této smlouvě, ale není tomu tak. My chceme být pouze efektivní, pragmatičtí a s technickou pomocí VIPO. Chceme pomoci eh, rozvojovým zemím, které zavádějí autorská práva, aby mohly zavést také výjimky pro postižené. A de facto eh, děje se to každoročně, přibývají další a další země. Ráda bych eh, řekla nejprve, že se vzdávám eh, své interpelace, přesunu to na jiné zasedání, protože eh, už jsme překročili vyrazený čas. Ta následná otázka navazující je skutečně nevyhnutelná? Ano. A máme problém s tlumočením. Děkuji tlumočníkům. Tlumočníci